Okay. Let's see. Dobrá, tak se pustíme do práce. Mohli byste se prosím usadit. Ještě nehlasujeme, takže bychom se mohli uklidnit. Dobrá. tady u bodu 11. na pořadu jednání, a sice Pavlova zpráva o ochraně eh, v eura a ostatních měr proti padělání a nahrazení. A je to zpráva přidělená předsedkyní, protože tohle to si eh, rozdělujeme na předsednictvu. Dám, dostáváš slovo. Děkuji, Sharon. Jak eh, víte, tohle eh, je stanovisko. Jehož hlavním cílem je eh, zmodernizovat a posílit systém sankcí za padělání eura a jiných měn v eurozóně, v EU. Pardon. Nahrazuje se jim předchozí rozhodnutí a zásadně my tu iniciativu podporujeme zejména eh, cokoliv, co eh, souvisí s harmonizací sankcí. V momentech krize musíme eh, využít příležitost boji s podvody a pokud to bude rozhodné a společné, tak je to ještě lepší. Myslím si, že harmonizace v této oblasti je plně oprávněná. Euro má nebo je velmi důležité v Evropské unii ve finančních eh, a v finančním hospodářském smyslu samozřejmě je důležité, aby eh, široká veřejnost v ní měla důvěru. A pokud to chceme zajistit, tak musíme měnu náležitě ochránit. A to jsme zdůraznili eh, v této zprávě. Je třeba zajistit, aby všechny členské státy měly stejné nástroje a spolupracovali. Samozřejmě chceme eh, eh, zachovat soulad s ostatními zprávami ekonu, které se tady zmiňují, jako třeba eh, ta, která se týká zveřejňování sankcí a rozsudků, tak aby odrazovali. Také chceme uměřenost pokud těch postihů chceme také, aby eh, docházelo k soustavnému uplatňování eh, těch předpisů. Netýká se to jenom tedy, eh, no, týká se to všech druhů a padělání. Nemělo by se to týkat jenom eura, ale i dalších měn v EU. Pokud jde o trestnou činnost eh, související s eh, nástroji na výrobu bankovek a mincí, tak tam jsme se pokusili to také zpřísnit. A také jsme zpřísnili všechno, co souvisí s eh, přenosem dat prostřednictvím tedy nějaké blížší koordinace s úřady. Rád bych poděkoval všech poděkům, kolegům za pozměňovací návrhy Lisa Ferreira, Ashley Fox, Sylvie Goulart, Jean-Pierre Ody a tak dále. Tím děkuji. My jsme setkali se všemi eh, s nimi a, a to tak, abychom dosáhli tedy závěrečné eh, dohody. Elisa? Děkuji, Sharon. Já uh, už nemám uh, příliš mnoho, co bych dodala k tomu, co říkal Pavlo Salbe. Ale rád bych ještě jednou zdůraznil myšlenku, že tento návrh komise je velice uh, důležitý a sice proto, že eh, posiluje eh, systém eh, postihu za padělání měn, včetně eura. Myslím si, že tady to má skutečně odrazující účinek. Myslím si, že to je opravdu potřeba a přichází to včas. Zároveň bych poděkoval zpravodaji za dobrou práci na, této, eh, na tomto eh, stanovisku a ty návrhy jsou opravdu dobré. Myslím si, že eh, pozměňovací návrhy, které předkládá, by měly zásadně zlepšit původní návrh komise. Rád bych, rád bych zdůraznil především dva aspekty, i když je pan zpravodaj právě zmínil musíme zveřejňovat eh, rozsudky, protože to zvýrazňuje tuto trestnou činnost, mělo by to odrazovat. A také je tady určitá eh, přidá hodnota v tom smyslu, že nedokončené eh, padělky jsou teď také předmětem trestu. To je velmi důležité. A je tady, myslím, dobrá zpráva mezi zpravodajem a stínovým zpravodají na zlepšení návrhu komise. Také bych chtěla zdůraznit, že naše politická frakce zcela podporuje toto stanovisko že na zdravém rozumu a, a mm, Rádi budeme spolupracovat na kompromisech a pozměňovacích návrhech, tak jsme se dohodli na posledním zasedání stínových zpravodajů. Děkuji Petrovi Salmovi za eh, všechno práce a ještě jednou myslím, že ten návrh je ten dobrý a, a dosahuje legitimních cílů. Eh, z Alde bude někdo? Ne? Ještě někdo za zelené? Ne? Ano, je to tak? Je tady eh, Rui Tavares. Já nejsem Rui, ale, ale i jako poslanec nemůžu odolat uh, možnosti hovořit a proto uh, chci hovořit. Nevím, jestli eh, mám uh, zpravodaji uh, gratulovat nebo zpívat, pakt, protože eh, mm, souhlasíme s tím, co eh, říká se vším. Takže buď eh, nemá dostatečnou odvahu přijít s odvážnými návrhy, nebo se zcela shoduje s návrhy zelených, nebo je to nekontroverzní téma, anebo se všichni shodneme, proto k tomu bych neměl co říct. Dobrá, Ashley nebo Oli? Oli? i když bych to asi neměl dělat, protože v naší zemi máme i jinou měnu. Ale na výboru eh, pro organizovaný zločin jsme jednali o otázce eh, pětistovek. A myslím si, že to by mohlo být velice důležité pro praní špinavých peněz a trestnou činnost. Dobrá. A teď eh, zase eh, k stínovým zpravodajům oficiálním a sice Ashley. Děkuji, paní eh, předsedající, paní předsedkyně. Já jsem byl zklamaný, že žádný z mých pozměňovacích návodů se nedostal do žád závěrečných kompromisů. A řekl bych, že je důležité, abychom chránili nejenom jednotnou měnu, ale všechny měny před podvody, ale musíme mít na paměti subsidiaritu a myslím si, že tento eh, princip je v tomto stanovisku porušen tím, že se tady zavádí minimální tresty. V eh, eh, minimální tresty a trestní právo, to by se mělo nejlépe stanovovat na úrovni členských států a proto ECR nepodpoří toto stanovisko. Dobrá, ještě někdo? Nevidím, že by se chtěl vyjádřit. Ještě někdo chceš k tomu ještě něco? Ne? Komise? Chtěla si vzít slovo komise? Ano. Prosím. We would like to uh, congratulate uh, the uh, work. Um... Chci pogratulovat zpravodaji a poděkovat mu za jeho práci, včetně pozměňovacích návrhů. Je to velice užitečná práce. Komise může plně podpořit mnoho pozměňovacích návrhů, především stanovisko zpravodaje, stínového zpravodaje. Co se týká minimálních sankcí, to velice oceňuje komise a také um, jsme rádi, že minimální eh, sankce měly velkou potvoru zpravodaje a také to bylo rozšířeno na eh, nástroje produkce, padělku Dále chceme eh, zdůraznit význam zachování, eh, dodržování ženevské umluvy, což je důležité vzhledem, vzhledem k principu zákazu diskriminace mezi jednotlivými měnami, což je jeden z důležitých prvků našeho návrhu, eh, který samozřejmě staví na ženevské úmluvě takže komise je s touto zprávou, včetně pozměňovacích návrhů, velmi spokojená. Děkuji vám, ehm, děkuji za vaše slova a také Filipovi za váš příspěvek a podporu. Ehm, zda to souvisí s snahou zelených dostat se do vlády, ale máme tady nějaké německé kolegy, které si rádi vyslechneme. Vzhledem k tomu, mm, těch 500, 500 a 200 mm, bankovkách tady je význam, důležitý význam boje proti těmto e, padělkům ve všech možných, e, při všech možných příležitostech. Děkuji vám tedy za vaše pozměňovací návrhy. E, budeme mít kompromis týkající se učení trestů a mm, maximálních i minimálních limitů. Sem, mm, pokusíme se dosáhnout koncenzu. Děkuji vám všem a bylo mi ctí s vámi spolupracovat. Děkuji vám. Eh, hlasování proběhne 24., což je nyní za několik minut. A hlasování v hlavním výboru bude 3. října, to se ještě potvrdí na plénu. Takže skončíme přesně podle harmonogramu a proto můžeme přejít k hlasování, pokud máte všichni své hlasovací seznamy. Dobře, tak prosím, um, eh, mm, te hlasovací karty, zmačkněte tlačítko. Takže ani moje vlastní nefunguje. Kdo tedy nemá kartu, Tmar? Sven. Dobře. E, takže to se <laughs> možná nakonec vy, vy, vyruší navzájem. Dobře, no. Pokud hledáte alianci, tak možná tady budou nějaké zajímavé možnosti. Vy jste s tím začal. Sve, já jsem viděla, jak se Sven baví s Wernerem, takže uh, Vidím, že tady se nějak, eh, nějak eh, hodně lidí bratří navzájem. Dobře, takže jsme všichni připraveni. Vy jste to zkoušel, udělal jste test, stano? Odstavec a pozměňovací návrh 47 pro, proti, zamítnuto. Návrh 1 pro, proti, přijato. 48 pro, proti, želi přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi přijato. 52 pro, proti, přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi přijato. 56 pro, proti, zdrželi, přijato. 58 pro, proti, drželi, a -a. zamítnuto. 59 pro, proti, drželi, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 5 pro, proti, přijato 61 a kompromis, kompromis C pro, proti, zdrželi přijato, kompromis D pro, proti, přijato 70 pro, proti, přijato 71 pro, proti, zdrželi přijato Kompromis E pro, proti, přijato. F pro, proti, želi přijato. 8 pro, proti. Pardon, ano. Paní předsedkyně, já chci upozornit na návrhy 8 a 76, které jsou identické. V době našich jednání jsme chtěli vyškrtnout pravomoci pro komisi vydávat přenesené pravomoci. Pak na základě právního stanoviska právního oddělení jsme od toho ustoupili, protože tam jsou roční pracovní programy, což jsou z právního hlediska přenesené pravomoci, proto bychom tam dali mínus. Mohli jste to stáhnout. Takže zpravodaj chce zamítnout tyto návrhy. Kdo je pro, proti, že, takže jsou zamítnuty. 77 pro, proti. Teď jsem zmatená. 77 pro, proti, zdrželi, to bude elektronicky. Nemáme tady alianci mezi zelených a PPE. Máme o jednou ALDE víc. To nevadí, já nemusím hlasovat. Takže to je zamítnuto. Takže váš plus je mínus, není tady koalice. Takže to padá. Návrh 9 pro, proti, přijato. Kompromis G pro, proti, přijato. 11 pro, proti. To ověříme, 11, prosím. Hlasovali všichni? Přijato. 12 pro, proti, zdrželi, přijato. 13 pro, proti, zdrželi, přijato. 14 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi přijato. 16 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis I pro, proti, zdrželi přijato. J pro, proti, zdrželi, přijato. K pro, proti, zdrželi, přijato. L pro, proti, zdrželi, přijato. M pro, proti, zdrželi, přijato. N pro, proti, zdrželi, přijato. 29 pro, proti, zdrželi, přijato. 30 pro, proti, drželi, zamítnuto. Kompromis O pro, proti, drželi, přijato. P pro, proti, drželi, přijato. 40 pro, proti, drželi, zamítnuto. 41 pro, proti, drželi, přijato. Q pro, proti, drželi přijato. 43 pro, proti, že přijato. 44 pro, proti, že přijato. Kompromis R pro, proti, že přijato. Můžeme eh, hlasovat elektronicky o celém textu, jak byl pozměněn. Dobře, takže 44 pro, 40, nikdo není proti, jeden se zdržel, takže budeme hlasovat o legislativním usnesení. Možná to bude stejné, ale často to není. Končím hlasování. Je to stejné, 40. 401. Teďka ještě mandát. A to musíme tež hlasovat. Nové pravidlo 70. Spravodaj eh, chce zahájit eh, řízení. Ano, nejprve bych eh, rád poděkoval všem stínovým eh, zpravodajům a dalším spolupracovníkům za dobrou práci. Byl to velice citlivý eh, text. Doufám, že v trialogu se nám podaří naši eh, pozici, naše stanovisko udržet a navrhuji jít do trialogu, ne na plenárku. Předsedkyně, dobře, takže zpravodaj navrhuje, abychom zahájili tedy e, jednání o dohodě v prvním čtení a mandátem bude zpráva, kterou jsme právě schválili a složení vyjednávací týmu e, bude tedy jako obvykle předseda či místopředseda, k tomu zpravodaj a stínový zpravodajové. Takže můžeme o tomto hlasovat elektronicky? zdali jste pro. Pokud budete pro, znamená to, že souhlasíte s otevřením jednání. Hlasovalo se, takže 41, ne, 43, opravují předsedkyni, 43 eh, jsou pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. To hlasování bez karet to trošku činí složitějším. A teď jsme u dalšího bodu, u bodu 13 trestně právní ochrana eura a ostatních měn proti padělání a nahrazení e, rozhodnutí. Právě jsme o tom diskutovali všichni připraveni. Pozměňovací návrh 5, všichni pro, kdo jsou pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Čtrnáctka, kdo je pro? Aha, tak to se ruší, takže šestka pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8 pro, proti, ne, osmička pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 10 pro, proti, zdržel se, přijato. 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 eh, staženo, 18 kde pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. Jednička pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka pro, proti, zdržel se, přijato. Třináctka, to je staženo, čtyřka pro, proti, zdržel se, přijato. A teď elektronicky o takto pozměněném textu jako celku. Plus dva, bez karty, všichni hlasovali. Takže 41 pro, 4 proti a nikdo se nezdržel. Výborně. Takže to je všechno, co se týče hlasování dnešního. Teď máme trošičku brzo na zprávu pana Pitely, která má nastoupit 15.50. Takže 45 40 nakonec pro ten text pod bodem 13. Okay, um, Mr. Pitella, who is the rapporteur for uh, the ECB. Takže pan Pitella je na cestě. My, máme, my jsme trošičku napřed. On teď předsedal jednomu dohodovacímu e, výboru, takže pětiminutová pauza, e, než budeme pokračovat s bodem 14 chceme krátkou přestávku a doufáme, že skončíme dnes brzy. Okay. Uh, Gianni's uh, uh arrived. Takže kolega Pitel je přítomen a uh, i když jsme tak trošičku napřed, on v žádném případě nepřišel pozdě, tak čas využijeme. Prosila bych o klid v sále. Toto je tradiční výroční zpráva Eh, INI, k Evropské centrální bance za rok 2012, ale možná, že eh, můžeme se bavit i o roce 2013. Každopádně dám teď slovo zpravodaji, aby eh, svou zprávu stručně uvedl. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně, pardon, vážené kolegyně, vážení kolegové. Eh, děkuji vám za trpělivost, za to, že jste nám nepočkali, ale předsedal jsem dohodovacímu řízení o rozpočtu, tak jsem eh, měl trochu problém to všechno sladit. Nejprve dovolte, abych poděkoval kolegyním a kolegům a frakcím za 245 pozměňovacích návrhů, které jsem dostal. Když jsem je pročítala a analyzoval, tak jsem to pochopil tak, že tady je šest základních otázek. V pozměňovacích návrzích EPP eh, e a ALDE je uznána pozitivní role, eh, kterou hraje ECB a eh, v stabilizaci eurozóny. Pak je tady také zmíněna větší transparentnost a odpovědnost ECB a e, rovněž se v pozměňovacích návrzích e, vlastně e, dotýkáte nové finanční a ekonomické architektury. Paní Pelc chci vyzdvihnout ve svém pozměňovacím návrhu žádá, aby byly rovněž k dispozici zápisy z jednání řídícího orgánu ECB. ECB se musí více snažit e, také vůči malým a středním podnikům e, v reálné ekonomice. Pak se tady navrhuje přijetí programu, e, který by vlastně byl obdobný programu či fondu přijatém pro Řecko. A rovněž je zde požadavek mezi pozměňovacími návrhy, aby se ECB rovněž soustředila na bank securities. E, další návrhy se týkají ještě jiných bodů, e, rigidních e, úsporných opatření. S a D a GUE se domnívají, že je třeba že se k těmto otázkám vrátit. Eh, rovněž je třeba reformovat statut ECB, aby tady byl jeden jediný eh, mandát eh, založený na stabilitě cen. Já doufám, že se nám podaří také přijít k společnému stanovisku ohledně konvergence Eh, eh, kurzu vůči euru a je třeba eh, trvat na roli, kterou může hrát jednotná měna v tom novém měnovém systému. Paní Gal přichází s pozměňovacím návrhem, který v tomto směru je znamenitým zahájením diskuze. Bylo by zapotřebí také o těchto věcech hovořit se stínovými zpravodaji a já je také mám sezvány na příští čtvrtek. Děkuji. A teď stínoví zpravodajové, nejprve EPP, eh, Rika Kalfors. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, Munkát, amit végzett. Nagyon sok módosító érkezett ehhez a jelentéshez. Děkuji zpravodaj za odvednou práci a byla podána celá řada pozměňovacích návrhů a myslím, že je možné je rozdělit do jednotlivých skupin. A stejně e, jako v předchozích letech, i e, tentokrát by cílem mělo být e, vymyslet něco nového. Dovolte několik myšlenek. Ne nezbytně k pozměňovacím návrhům, ale obecných, obecných myšlenek. Naše východiska je, že naším východiskem je výroční zpráva samotné e, centrální banky a my trváme na tom, e, aby e, zde byly jasně popsány funkce centrální banky a pokud je to tak učiněno, tak se to musíme držet. V každém členském státě eh, je třeba eh, vytvářet eh, nová pracovní místa i nové prostory pro úvěry, ale to není úlohou centrální banky, to říká někdo jako přání, ale to my sem psát nemáme. A já si proto myslím, že je na nejvíc důležité, aby centrální banka v těch jednotlivých eh, eh, oblastech hrála eh, velmi důležitou roli. Například, kdy býval eh, vznikl přebytek peněz na eh, trhu, tak by banka plnila eh, svoji eh, roli. A, a bránila zvýšení kurzu. To asi nemusím dále vysvětlovat. Já si myslím, že je na nejvíc důležité, aby v, eh, nebo že v červnu byly sníženy úroky Ovšem eh, také souhlasím s kolegy, kteří říkají, že eh, příliš dlouho držené úroky na příliš nízké úrovni dlouhodobě mají eh, negativní, nebo mohou vyvolat negativní účinky. Pokud jde o podmíněnost, tak já jsem proto, aby reálná ekonomika bez ohledu na podmínky se sama eh, tedy eh, musela zotavit a musíme eh, kromě toho přijímat nová opatření, tak, aby eh, politika eh, transformace byla eh, úspěšná a aby mohly být sníženy vysoké úrokové sazby v evropském hospodářském sektoru a sektoru podnikání. Většina problémů není způsobena chybějícími chybějícími úvěry to je jenom část toho problému. Pokud jde o program cených papírů, tak ten si myslím, že je velice důležitý, ale musím zdůraznit, že v souvislosti s problémy eh, vlád tohle to není dlouhodobé řešení, protože není úlohou centrální banky dávat dohromady eh, rozpočty eh, členských států. Ta opatření eh, ovšem eh, nejsou prováděna s hraničními hodnotami, čili ten objem byl dostatečný a v nejbližší budoucnosti by eh, toto mělo být prováděno pouze za přísných podmínek. Každopádně myslím, že to navrhují některé pozměňovací návrhy kolegů A podporuji myšlenku, že eh, centrální eh, banka, který eh, nebo že tato opatření budou utlumována, i jakmile bude napětí na trhu polevovat. Nemohu podpořit ty, kteří chtějí zvýšit inflační cíl centrální banky z jakéhokoliv důvodu. Například, aby eh, znovu sral dohromady rozpočet členských států. To pro mě není přijatelný argument. Myslím si, že je na nejvíc důležité zdůraznit, aby, mm, že centrální banku je třeba vést demokraticky, ale představuji si to trochu jinak, než Mm, některé eh, pozměňovací návrhy. Jsem proto, aby nezávislost po splnění toho centrálního mandátu eh, byla a tedy přesto bylo možné zachovat. A z toho vyplývá, že podporuji ty návrhy, které pro monetární dialog nabízejí intenzivní debatu. Souhlasím eh, s kolegy v tom, co už dnes mnohokrát padlo a na plenárním zasedání také. A sice, že nové dohledové funkce v rámci eh, bankovní unie musí být vedeny eh, odděleně. A potom poslední poznámka k eh, um, věci Morgan. Na stínových zpravodajích jsme probírali eh, různé typy peněžních institucí a jak je oddělit na jakém základě od jednoho od druhého. Každopádně eh, byla podána celá řada pozměňovacích návrhů, například v souvislosti s tím, jak že euro je mezinárodní měna nebo role žen. Ve vedení ECB. Ovšem tohle sem nepatří. To budeme řešit ještě e, v dalších zasedáních se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji vám. A teď za Alde Nils Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. Nebudu zacházet do detailů všech pozměňovacích návrhů, protože už se tady o nich mluvilo a některé jsou trošku irrelevantní. Jenom se zmíním o několika. Především nemyslím, že tady je eh, hodné místo na to, abychom požadovali revize smluv, to je mimo eh, mandát této zprávy. Protože tady sedím vedle Silvie, když odešla, tak podala pozměňovací návrh o akademické, intelektuální, politické diskuse, který je, která je potřeba. Já si nejsem jistá, že to potřebujeme zdůrazňovat v té zprávě. Ale nejsem proti Každopádně nepodporujeme požadavky revize smluv v této fázi, i když bychom o tom také mohli vést intelektuální debatu. Druhá otázka se týká politiky, kurzové politiky. My se obvykle o této politice bavíme a je to otázka pro eh, některé ekonomické sektory v některých zemích. Měli bychom si vzpomenout na to, co se stalo v 70. letech, když jsme řešili ekonomické problémy devalvací proti sobě navzájem. Devalvace je vždy hezká na začátku, ale jako když zůstanete ležet v posteli, je nejprve je tam hezky teplo, ale pak E, začne být zima a to platí pro devalvaci. I, e, co se, i e, devalvaci eura. Takže bychom vyškrtli návrhy 14 16. Další otázka transparentnost a demokratická odpovědnost. Mm, všichni zdůrazňují potřebu demokratické odpovědnosti, ale to by se nemělo užívat jako takový taková zástěrka e, toho, aby ECB bylo méně nezávislé. My si myslíme, že v měnové politice ECB by e, mělo být nezávislé. Včera jsme vyslechli od pana Dragiho, že nikdo vlastně neví, kdo dělá konečné rozhodnutí, takže větší transparentnost by nebyla špatná, ať hovoříme o trojce nebo ECB. Takže tam jsme na správné cestě. Myslím, že bude užitečná plodná diskuse. A budeme schopni mm, vyřešit řadu otázek. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za zelené, kdo se vezme slovo. Ano, Eva Žolí tady není, takže já přečtu její prohlášení. Za prvé chci poděkovat za dobrý návrh zprávy, je to vynikající základ mm, pro práci na konečné verzi. Není tam zmínka o účasti ECB v trojce, proto žádáme pečlivé hodnocení e, fungování trojky a účast ECB v tomto rámci. Je důležité redefinovat um, odpovědnost a zvýšit demokratickou odpovědnost, um, co se týče programu pomoci a zdůrazňujeme, uh, že je klíčové nenavrhovat po programy pomoci za příliš optimistických předpokladů. Vítáme návrh Lho Šmita 161, eh, podle kterého má rada znovu zvážit účast ECB v IMF a Trojce. Ehm, jako důle, dále, jako důležitý krok směrem k větší transparentnosti ECB i účasti v členských zemích které mají finanční krizi, je klíčové zdůraznit, jako v návrhu 212, že koncepce i nesolventnosti eh, s ustanovením likvidity centrální banky vůči institucím v eurozóně je nejasný vzhledem k tomu, že to vzniká, že to je důsledkem situace vznikající v bance po, prá- po zákonném určení nesolventnosti a nebo rozhodnutí dohledového orgánu, který určí, že instituce neplní minimální požadavky definované v rámci CD, což mě připomíná toto, ty, eh, ty, tyto formulace jako když e, hodiny latiny. Věříme, že toto je třeba řešit, aby byla zajistěna právní jistota a finanční stability. Dále návrh 146 žádá, aby ECB parlamentu e, veřejnila dohody o čistých aktivech mezi ECB e a národní orgány, kde jsou mimo jiné různé třídny aktiv, včetně vládních dluhopisů, které může mít centrální banka v rozvaze v eurozóně. Souhlasím, centrální banka by měla mít nezávislá, ale nikoli netransparentní. Dále vzhledem k eh, na eh, otázce naléhavé potřeby likvidity bychom chtěli zveřejnit počet institucí v zemích a podmínky na eh, linie LNT v roce 2012 e, i linie v konsolidovaném finančním výkazu e, dosáhly 260 miliard euro, to je velká částka. Dále bychom měli přepomenout ECB e, povinnost zveřejňovat právní dokumentaci OMT při aplikaci programu. Musíme podpořit nové mechanismy, zvýšit demokratickou odpovědnost programu ESM. Naše pozměňovací návrhy nebo některé z nich jsou věnovány ehm, pomoci malým středním podnikům a roli měnové politiky. Například ehm, jsme velice Eh, opatrní, aby eh, ne, než se bude zvyšovat úroveň věrování reálné ekonomiky. ECB musí zvážit možnosti implementace nových nekonvenčních opatření, aby se zlepšily podmínky financování pro malé podniky a celý vnitřní trh. To opatření jsou odůvodněná ještě víc, pokud vezmeme v úvahu, že bezprecedentní úroveň podpory a implicitní dotace poskytnuté eurosystému bankovnímu sektoru. Současně vítáme na vrch 59 Silvi Gula a 63, 68, 125, 7, 8 kolegy Tremosy. Také návrh 70 a 77 což, eh, které hovoří o potřebě podmíněnosti kreditním úvěrovým institucím, které mají podporu ECB a aby tedy poskytovali současně financování malým podnikům. Co týče čistých aktiv, těšíme se na hodnocení ECB eh, těchto věcech. Věříme, že toto je zásadní Mm, pro posílení zprávy ohledně bankovní unie. Měl by tam být odkaz na efektivní nadnárodní eh, backstop pro nadnárodní instituce, eh, mechanismus eh, single resolution a garance věrových věrů. Dále by se měla zvážit povinné zřízení transparentní a kredibilní e, zábrany bo, e, ohraničení aktivit, které jsou nezbytné pro ekonomiku. Chci zdůraznit, že jsme velice opatrní mm, s předkládáním návrhů, které jdou příliš daleko. Například kolega Langer návrh 24 Obec, tam je obecná stížnost, že úroky jsou příliš nízké. To je komentář, který bychom, považ, který bychom se e, měli problém za různých tržních podmínek. To bychom tedy spochybnili. Kolega Epping se zase snaží říci, že nákupy dluhopisů jsou ilegální. E, a já, my si myslíme, že je nevhodné toto tvrdit v této zprávě. Těšíme se tedy na výměnu názorů a kompromisní návrhy. Děkuji. Děkuji. Je tady někdo jiný, kdo si chce vzít slovo? Dřív, než dám slovo dřív, eh, zpátky zpravodaji, tak bych si chtěla E, zeptat, zdali by příslušní lidé neměli začít schánět ty, e, e, kteří jsou tady na bod 15. potřebují Danutu Hübner, Riči a ho a sebe, abychom mohli tuto zprávu řešit a prosím, podívejte se také, kde máte stínové zpravodaje k bodu 16, aby tady byli včas Takže teď se tedy vrátíme zpátky k Giannimu. Můžete hovořit nějakých 8 minut. Ne, budu mít eh, zapotřebí pouze deseti Eh, sekund, abych poděkoval kolegyním a kolegům. Já ta, jejich stanoviska znám, protože jsem se seznámil s pozměňovacími návrhy, tam se to hodně překrývá, to je důležité. Uvidíme se ve čtvrtek, jak už jsem říkal, abychom postoupili zase o kus předu a doufám, že eh, to dospěje nakonec k takové zprávě, která bude odpovídat eh, těm široce sdíleným stanoviskům, společně sdíleným stanoviskům v našem výboru. Předsedkyni děkuji. Takže teď chci ještě říct, že 4. a 5. listopadu budeme hlasovat a budeme doufat, že se to dostane na plenárku v prosinci. E, doufám, že nebudeme muset dlouze čekat, abych eh, to nepřeháněla, tak eh, krátkou přestávku a za 20 minut opět eh, se tady sejdeme. Myslím, že bude dobré, když se nám podaří skončit to 20 minut dřív. Jean-Paul má nějaký problém. To, žád, to není problém, ale myslím, že teď eh, prostě by bylo lepší počkat, než eh, dát přestávku a riskovat, že těch málo kolegů a kolegyň, kteří tady jsou, eh, zmizí a na dobro. Bylo by smutné, kdybychom to celé končili ve dvou či třech. Takže já se ptám, zdali je opravdu užitečné teď dělat tak dlouhou přestávku. Nezdá se mi to moc rozumné. E, já jsem e, neříkala, e, že to bude na tři čtvrtě hodiny, ale pouze na čtvrt hodinu a také jsem požádala příslušné spolupracovníky, aby se podívali, kde jsou ti kolegové a ty kolegyně, kteří, které potřebujeme k těm následujícím bodům. Já vím, že někteří tady jsme, ale jiní ne já e, souhlasím e, s Kay, abychom e, pokračovali dál, ale myslím si, že někteří kolegové mají asi co říct k těm bodům, co tady máme, nebankovním institucím a k příslušnému usnesení. Takže indikativní čas 16.35 a zkusme eh, z toho udělat 16.15, 16.20. Doufejme, že tady všichni budou a prosím, aby ty, kteří eh, mají hovořit o platebních účtech, byli eh, uvědoměni v předstihu. Takže doufejme, že asistenti a další už posílají SMSky svým poslankyním a poslancům a zvou je do sálu. Takže 10 minut, Jean-Paul. 10 minut. A pokud byste chtěli o něčem diskutovat, tak eh, já jsem jedno velké ucho například eh, stanovisko eh, generálního advokáta k prodejům nakrátko, to by bylo dobré téma. Okay, right, let's, let's resume. We've gathered together. Dobrá, tak uh, máme tady, myslím, už uh, hlavní uh, strany pro uh, zprávu Kej. Leonardo za SAD tady není, takže uh, mu to tady zapíší Uh, ale není tady, nebo nechal si to uh, zapsat, a, takže to za něj asi přeštu já do <laughs> italsky. Uh, a, a za SAD tady nikdo není, takže prostě nějak to vyřešíme, až se k tomu dostaneme. Ale teď má slovo K. abychom mohli projednat návrh zprávy tedy. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že obecně se velice eh, překrývají ty pozměňovací návrhy, které poslali eh, jednotlivé politické frankce A i když eh, jsou to kolikrát jednostranné pozměňovací návrhy, tak jako zpravodajka valnou většinu z nich nepod, tedy podporuji protože eh, slušně zlepšují tu původní zprávu. Takže vzhledem k úrovni eh, koncenzu na eh, předložených pozměňovacích návrzích se mi podařilo minulý týden eh, rozeslat první nástěn kompromisů na základě těchto pozměňovacích návrhů. Cínoví zpravodajové je dostali, kdyby chtěli i ostatní další poslanci, tak samozřejmě jsou k dispozici každému. Bylo ovšem několik oblastí, kde mi nebylo úplně zřejmé, co kolegové s těmi pozměňovacími návrhy eh, zamýšleli. A některé eh, z nich byly bohužel i od pana Dominičeho, takže doufám, že jeho poznámky vysvětlí některé jeho pozměňovací návrhy, protože eh, u některých z nich mi nebylo úplně jasné, kam by měly směřovat. Mé vlastní pozměňovací návrhy byly omezené, zejména se tam dodaly nové informace, které byly zveřejněny od doby, eh, kdy eh, to bylo zveřejněno a také eh, vysvětlení několika nejasností, které se objevily v té zprávě, poté co si to několik lidí přečetlo. Hmm. Takže ty dvojznačnosti jsme učesali tak, aby to bylo jasné. Začnu s několika těmi drobnými věcmi, které myslím se týkají spíše jenom takových formálnějších úprav za prvé, eh, uvnitř pojišťovnictví je to velice omezené, eh, jak jsme eh, říkali v první měně názoru, pokud jde o pojišťovnictví. Nicméně vyšly dvě zprávy, včetně Mezinárodní asociace pojišťoven a o těch se teď také ve zprávě zmiňuji. Je důležité, abychom uznali, že tohle je poměrně raná fáze práce a bude třeba toho udělat hodně, pokud máme vydávat vůbec nějakou legislativu na úrovni EU. Je také důležité uznat, eh, že tyto zprávy byly připraveny eh, z globálního eh, systémově rizikového východiska, abych tak řekla, a tady se to týká víceméně všech evropských pojišťoven, nicméně ne všechny jsou systémově rizikové, nebo představují systémově důležité. Důležité je, aby práva, práce na Solvenci 2 a Omnibusu 2 pokročila ještě dále, takže nechtěla bych, aby tato zpráva nějakým způsobem měla e, předjímat nebo ovlivňovat e, hm, další e, vývoj na této složky toho omnibusu. Další oddělená, oddělené téma je, jsou SSD a to, co já k tomu tady podávám tam, eh, kde se předpokládají sanační plány pro jakékoliv SSD, eh, eh, tak se tady hovoří o bankovní licenci, ale chtěla bych vědět, jak to komise hodlá uplatňovat u SSD si myslím, že je nejdůležitější eh, zajistit kontinuitu provozu a Rada poslanců chce eh, zmínit, které služby jsou klíčové v případě krize. A já uznávám, že je to více než jenom vyrovnání plateb, což je velice důležité, ale je třeba definovat eh, základní služby v CSDR hovořit tady eh, o něčem jiném, tak myslím si, že eh, když se odkážeme na CSDR, tak to bude lepší než vlastní kus legislativy. A potom eh, je tady, pokud jde o CCP, Recovery and Resolution, CPSS, IOSCO a obnova infrastruktury finančního trhu to všechno eh, se od té doby eh, tady jednalo v jednotlivých zprávách a mm, vidím, že jednotlivý stínový zpravodajové eh, z toho čerpali. Já si myslím, že je důležité, když chceme mezinárodní, respektive přeshraniční povahu tohoto zohlednit tu infrastrukturu těchto institucí, tak je důležité tedy přihlížet k globální konvergenci. Myslím, že se nám to celkem daří v pozměňovacích návrzích. Myslím si, že ve svých pozměňovacích návrzích jsem rozpracovala některé eh, podněty, které se týkají CCP Recovery and Resolution, protože tam eh, vznikly určité nejasnosti z mé strany a myslím si, že všechny ty projekty, eh, produkty, které pokrývá CCP, musí být v rámci toho záchranného plánu pokryty, ale uh, Tradičně eh, tohle CCP neprocházelo, takže eh, věci jako nepřímý clearing a jednotlivé typy nebo i různí účastníci trhu, tak eh, tam je třeba zohlednit různé faktory. Všechny ty produkty, které zpracovává CCP, by měly být v tom plánu, ale je třeba zvláštně přihlédnout k těm, které budou procházet centrálním clearingem. Potom je tady další věc a ta se týká toho ohraničení v tom výchozím fondu. V rámci Emiru a CRD a nedostatečnému eh, zjištění, eh, které si eh, zajistili mnozí účastníci, tady různé jiné typy majetku používané i jako jištění by mohly být řešením. Ale CCP dává vlastně možnost v rámci, tedy také eh, spojení dvou těchto eh, konfliktních otázek. A sice mohlo by eh, docházet k propadu v nějakého toho fondu pro případ krize, když nastane nějaký větší problém. Takže otázkou je, jestli tyto konflikty umožnit v tom budoucím mechanismu pro recovery and resolution. Ovšem otázkou je, jestli existuje nějaká Hmm, nějaký takový, eh, nějaká taková dělicí eh, linie a to se asi probereme příští týden. V eh, zásadě jsem chtěla říci, od které, do které fáze je to recovery a od které fáze je to resolution a v zásadě eh, tomu eh, eh, orgánu pro řešení problému, tomu likvidačnímu orgánu, bychom měli dát pravomoc, kdy vstoupit. Ale to neznamená, že musí vstoupit v určité fázi. A myslím si, že CCP a jejich vlastní plánování v rámci jejich managementu by měly vycházet z toho, že možná budou další sanační nástroje, jako je doplnění toho výchozího fondu, ale chci eh, dát tomu eh, likvidačním orgánu zasáhnout co nejdříve, pokud bude mít pocit, že to je důležité. Ať to má být, ať, když už to má být na ochranu eh, aktiv zákazníka nebo širšího trhu. A myslím si, že můžeme říci, že žádný CCP ani v roce 2008 se tohoto nedotkli, toho fondu. A aby se dosáhli toho fondu, tohoto momentu, tak to tam bude muset znamenat, že už musí být opravdu maximálně kritická situace. Tohle je opravdu tedy nenormální situace. To je situace, ve které jsme zatím ještě nikdy nebyli. Čili tohle to nesmíme brát na lehkou váhu. A proto bych byla ráda, aby příslušné orgány eh, používaly své eh, pravomoci. A mým hlavním ohledem je eh, kontinuita fungování. Takže pokud to znamená zasáhnout včas k zajištění kontinuity fungování, tak myslím, že by tam měli mít tu flexibilitu toto udělat. Ovšem pokud tam eh, tomu eh, řešícímu orgánu hm, dáváme určitou flexibilitu, tak tam musíme dát určitý spouštěcí mechanismus. Pokud jsou ohroženy, ohrožena aktiva klienta, tak myslím, že to je ten spouštěcí moment. Je třeba se potom podívat na to CCP. E, CCP mají, má souvislost s příslušnými e, členy ale e, toho clearingového systému, ale ne s jeho klienty. Takže i když ten systém o tom ví, tak ti klienti nikoli. A je tady morální hazard protože eh, ty konečné ztráty můžou padnout na eh, skupinu lidí, kteří nemají žádný vliv na vedení eh, toho fondu. A potom ty nástroje, jako eh, tady říkáme to přistřižení a tak podobně, eh, mohou být nezbytné, ale pouze pokud eh, bude ten likvidační orgán schopen rozšířit tu ztrátu na co, nebo rozptýlit tu ztrátu na, ztrátu na co nejvyšší počet zúčastněných. Ale silně si myslím, že moment, kdy členové té clearingové společnosti už nejsou schopni eh, se za ní eh, postavit a je třeba zapojit tedy eh, aktiva klientů, tak by ten orgán mm, likvidační měl být zapojen, co by arbitrátor, co by rozhodce. Takže o tom se budeme bavit v nadcházejících týdnech, ale vzhledem k těm pozměňovacím návrhům, které zatím přišly, pokud naše debata neukáže dnes někam jinam, E, ukazují, že bychom měli naleznout poměrně široký konsenzus v tomto smyslu a vyslat silný signál komisi ohledně toho, že e, aktiva klientů se liší od e, aktiv členů toho clearingového podniku. A, a také, že aktiva a klientů je třeba chránit. Děkuji a opravdu se těším na vaše připomínky a vysvětlení. Děkuji. Děkuji, Kay. Nyní přejdeme k stínovým zpravodajům za EPP, Daneta Hobner. Děkuji, Sharon. Já se chci omluvit, budu muset ale odejít, protože předsedám také jinému výboru. Nejprve chci poděkovat Kej za e, to, že se jí podařilo formulovat kompromisy a podělit se s námi o ně minulý týden. Mm, to, že toho byla schopna, ukazuje, že existuje mnoho jaksi společných eh, bodů mezi stínovými zpravodaji a zpravodajem a doufám, že se nám podaří najít i kompromisy o jiných částech té zprávy. Některé problémy, které se staly předmětem kompromisu, eh, Doufám, že to chápu správně. Kompromisy vlastně zdůrazňují, že obnova a řešení problémů um, znamená, že e, problémy v PSSP platební a pojišťovní systém je jeden z cílových, z hlavních cílů by měla být kontinuita služeb. E, jsou části infrastruktury finančních trhů, kde ne, pro které nejsou alternativní poskytovatelé a proto selhání, uzavření těchto nástrojů by mělo e, velmi škodlivý dopad. E, plán řešení skupinových problémů by mělo být sdílen mezi jednotlivými orgány, pokud ta skupina má části v jednotlivých jurisdikcích. Konkrétně se to týká těch ústředních eh, protějšků. Mm, eh, ty eh, CCP musí podléhat zvláštnímu režimu a nikoli režimu obecně pro bank podle směrnice o obnovení a řešení problému Recovery Resolution. Uh, DCP. Pokud to správně chápu, tak zpráva se původně zaměřila na za chování primární funkce, funkce CSP, ale teď je zdůrazněna i důležitost jiných e, služeb CSD, včetně e, hodnotových služeb. Také kompromisy obsahují složit obecnější formulace ohledně pojišťovnictví. Tady je potřeba zohlednit e, rozvoj so, menšího nástroje a, a také jít dál než je směrnice z roku 98, týkající se režimu obnovy a řešení problémů. Um, s tím plně eh, souhlasím, že jsou některé otevřené věci, protože nejsou kompromisy ještě a doufám, že příští týden budeme schopni je řešit v, během na příštích dnů. Především hodnotu, hodnoty, eh, klientů a také ohraničení eh, v rámci fondu pro selhání DCP a také ty body, kdy se mm, kdy dojde k tedy eh, přechodu k eh, tomu režimu řešení problému. V současné době je obtížné najít kompromis v otázce dobrovolné participace clearingových členů při eh, alokaci ztrát před odvoláním eh, správní rady by mohlo za výjimečných okolností eh, zasáhnout peníze klienta, ale obecně je dobré, že jdeme tímto směrem, který reaguje na výzvy v těchto části finančních trhů, takže věřím, že se nám podaří najít řešení a děkuji za práci, kterou Kay zatím odvedla. Děkuji, Danuto. Chápu, že je to obtížné, když musíte předsedat jinému výboru. Nemáme tady nikoho, kdo by přečetl Leonardův příspěvek. Já jsem s jinou zpravodajkou Aldy, takže e, budu prezentovat svoji část Děkuji Kej za její zprávu. Já jsem nepodala velký počet pozměňovacích návrhů. Eh, já se domnívám, že snažit se dělat jednu, jeden legislativní návrh je pro komisi, který by se týkal všech nebankovních um, Recovery and Resolution eh, případů, tak to by bylo eh, příliš, protože jsou příliš odlišné. To by vyhradovalo několik legislativních návrhů. Je, myslím, důležité, že mm, zachovat klíčové funkce v době velké zátěže. A to, tam míří ty pozměňovací návrhy. Je důležité, abychom eh, brali ohled na mezinárodní um, směrnice a poručení, které nutně budou jaksi širšího typu než to, co chceme mm, pro EU. Takže bude muset být podrobnější, ale konsistentní. Nekonsistentnost by mě e, vadila, ale to e, neznamená, že pokud bychom si mysleli, že jsou špatné, že bychom jim to neměli říct. E, řeším to v návrhu 80, kde je definice kritických funkcí CSP. A to jsou funkce, které CSP by měla poskytovat v případě e, selhání. To je princip e, spíše než konkrétní detail, jak toho dosáhnout. CCP jsou samozřejmě velkým okou otázkou. Je důležité vyjasnit že eh, klienti mají prospěch centrálního clearingu, včetně snížení rizika defaultu proti strany. Eh, obvykle nejsou tedy zasaženi eh, defaultem CCP. To musíme vzít v úvahu. Dále vyjasnit smluvní vztahy, princip smluvní vztahu, jak člen, členové dále předávají ztráty svým klientům a mělo by se to odlišit od ztrát z jiných důvodů. To souvisí s tím, že ztráty by se neměly předávat někom, někam e, za něco, co je odpovědností CCP. Eh, rozdíl mezi ozdravením a řešením problému je obtížné, to rozlišení. Eh, k tomu řešení resolution se e, dospěje teprve, když e, je vyřešen default, což může mm, zahrnovat e, různé rozdělení ztrát, a které může souviset také s příslušným ohraničením, které tam existuje. Co se týče uzdravení a řešení problémů bank, tak věřím, že tady může být cesta, možná bude muset být intervence, která nutně neodpovídá plánu na ozdravení, protože to nemusí být nutně stejné, e, jako co se předpokládalo v tom plánu na ozdravení. Myslím, že je v pořádku, aby byla flexibilita, aby e, to bylo možné, pokud to bude vysvětleno. Hmm ne, aby tam byl prostě nějaký plán na ozdravení a dobře, ale teď budeme dělat něco naprosto jiného, což by ehm, v trialogu o banka, o ozdravení a řešení problémů bank tam občas se objevily jaksi ze strany rady hlasy, které, které v podstatě ehm, zbagatelizovaly význam e, plánů na ozdravení. To musí mít mapa pro investory aby věděli, co čekat. To je důležité. Myslím, že když se dostanete k bodu eh, řešení problémů, nejdůležitější je prostě převzít ty pozice a mm, tady musíme zvážit interoperabilitu. Pokud vzhledem k ustanovením o přístupu to nějak Eh, jak vlastně eh, eh, končí u klienta, protože to nelze předat k jinému CCP, který by to převzal od selhávajícího CCP, tak to bychom tedy my zklamali veřejnost, takže my musíme zvažovat otázku interoperability ve světle významu, jaký to má pro případ selhání. Pojištění, ano, musíme něco udělat s um, řešením a ozdravením pojišťoven. Nemůžeme to uh, sloučit uh, jakéhosi rámce, který by platil pro všechno. Je to ještě obtížnější dělat ozdravení a řešení problém pojišťoven než bank, vzhledem k dlouhodobé povaze závazků, dlouhých eh, období běhu tak dále. To se nedá dělat jen tak bokem, to je velký projekt. My jsme se pokoušeli položit nějaké základy s podporou frakce, když jsme dělali nesolventnost 2, ale to se e, rozpadlo a nedostali jsme se nikam dál přes to, co co máme na ozdravování a řešení problémů bank, stále máme problémy s přeshraničními převody aktiv. Myslím, že to je spousta práce a možná vůči CSD um, je možné říci, že dobře, když se dostanete do určitého typu problémů, Ehm, dříve jsme měli funkční řešení, možná bychom mohli použít některé články. Ehm, co se týče správců aktiv, myslím, to je naprosto něco jiného, protože aktiva klientů jsou dělena, ehm, a držena jaksi ve správě a mm, bylo by možné jsou v podstatě už segregované, oddělené jako a pokud e, padne správce, tak s sebou nevezme ta aktiva. To je důležitý rozdíl. Mm, to ale neznamená, že bychom neměli e, se zabývat tím, co se děje u správců aktiv, protože kdyby velký zkrachoval, tak by to stejně mělo velice podstatný dopad e, při Eh, pro převzetí, když nakonec by se třeba nic nestratilo. Tak to je tedy základní směřování mých návrhů a já doufám, že se um, dostanu na nějakou schůzi stínových zpravodajů a pokud ne, tak um, pošleme informace. Další bod se týká, eh, další má slovo Zelní Filip. Děkuji, Sharon asi jsem ve stejném eh, trialogu jako eh, vy, ale nepředsedám mu. No, OK, zdá se, že tomu není tak, že na každém tématu pracují zvyky, teď pracujeme spolu my dva, tak uvidíme ne, ne, nebylo to špatné. Jsou lidé z ECR, s kterými se mi spolupracuje docela dobře. Začnu eh, tím, eh, že uvedu pár obecnějších poznámek. Trochu mi dělá hlavu, že eh, když tady eh, vlastně ustavujeme celkový legislativní rámec pro banky, tak vlastně zvýhodňujeme některým nebankovním institucím, které jsou s bankami eh, v konkurenčním střetu. A já si myslím, že komise by si neměla točit mlínek a měla by vytvořit nějaké návrhy. Jde třeba o takové věci jako že by nebankovní instituce se vymanily z toho, co se týká směrnice o eh, eh, BRRD. Eh, tak eh, já nemohu říct, že jsem až tak velkým zastáncem rovných eh, opatření, rovných podmínek, ale tady by to zrovna asi stálo za to se nad tím zamyslet. Za druhé, zdá se, že je také trochu zvláštní všechno, co je nebankovního charakteru, strkat do jednoho pytle. Samozřejmě Eh, jedno řešení, které by vyhovovalo všem, to prostě neexistuje. A teď eh, konkrétně v zásadě jsme spokojeni s tím, jak jste pracovala, Kay, eh, na Recovery a Resolution, jak CCP, tak CSD. CCP jsme E, vlastně e, si uvědomili, že představují e, v tom způsobu, jakým je řešíme určité systémové riziko. A někteří říkají, že ten instrument CDS by prostě poskytoval velké finanční prostředky a nic by nestal, ale prostě nakonec to tak nebylo a nakonec to byli američtí daňoví poplatníci, kteří to museli všechno zaplatit. E, obecně tedy práce byla odvedena velmi dobře. E, já souhlasím, že ještě e, ohledně resolution tam je prostor pro diskuzi. A vy jste řekla ohledně tomu uvolnit ruce Eh, tomu, mu říkáme Resolution Authority, tak já tomu rozumím. Rozumím tomu eh, to typu úvahu, úvah, ale zase určitá volná ruka, ale předvídatelnost. To musíme nějak vyvážit. Já nechci, aby se některé věci řešily prostě počítačovými programy, protože všechny možnosti si v předstihu nemůžeme uvědomit a zároveň nechci dát úplně volné ruce e, nějakému e, orgánu, e, která svou, který svou činností či nečinností může vytvořit škodu pro celou společnost, včetně škody finanční. Takže my skutečně musíme najít tu správnou cestu, jak řídit eh, prostě eh, nějak oscilovat, manévrovat mezi těmito dvěmi požadavky, které jsou eh, dvěma požadavky, které jsou prostě zásadní a to je předvídatelnost a pak také to, čemu říkáme recovery nebo resolution a cenu za to. Jakýkoliv odklon od normálního pravidla je něco, co by mělo být ale odůvodněno snížením celkových nákladů pro společnost, ať už se bude jednat o náklady na resolution nebo recovery. Hovoříme tady v podstatě o e, zajištění zájmu e, celé společnosti. A pokud to znamená více nákladů pro e, ty strany, které jsou podílníky systému, no tak to, to se nedá nic dělat. A teď pojišťovnictví. Samozřejmě víme, že se systém posiluje za, na základě nástroje Solventnost 2. Bylo zajímavé vyslechnout si pana Draghiho ohledně uh, Eh, toho, eh, té volatility, která funguje eh, jedním či druhým směrem a plédovat pro symetrii. Zase, ono je něco jiného řídit recovery a resolution pojišťovny, anebo řešit otázku takového bankovního domu, jako je ING, který zajišťuje eh, pojištění celé řady produktů. Takže tady je určité nebezpečí, že ten úkol bude prostě nad vaše cíle, nad vaše eh, síle, ale někdy to může být opravdu otázka hodin, minut a musíme se zamyslet nad tím, zdali bychom měli diferencovat v těch režimech Eh, insurance Resolution. Eh, pak je tady několik pozměňovacích návrhů eh, které byly začleněny, které my jsme předložili a byly začleněny, to jsme rádi. Pak je tady ještě doporučení Eh, ohledně eh, zajišťovatelů, kteří zajišťují backstop. Mě by zajímalo, proč jste to tam nezařadila. Možná, protože o tom budeme hlasovat, tak to podporuji, ale možná, že je to také proto, že nechcete, aby se tím, eh, aby se tím komise zabývala. Stínové banky. Tady, jak víte, Eh, jsme svědky toho, že významná část eh, bankovních operací se přesunuje k nebankovním institucím a myslím, že pokud bychom stanovovali nějaké podmínky na eh, těm oficiálním bankám a nestanovovali je těm nebankovním institucím, které poskytují bankovní služby, takže bychom narušovali rovnováhu na trhu, tak je třeba, aby to bylo rovné, stejné pro každého. Eh, včetně rizik, včetně výhod a tak dále. Takže patrně zapotřebí identifikovat korektně ty nebankovní instituce a eh, stanovit jim eh, nějaký specifický režim tam, kde by ta jednání o nesamotnosti nebyla účinná. My jsme v tomto směru předložili určité pozměňovací návrhy a mě by zajímalo, jaký je k ním postoj paní zpravodajky. Jeden z aspektů, který tak trochu opomíjíme, pravděpodobně vzhledem k té, eh, tomu množství práce, eh, je následující. My prostě hledíme na ty eh, finanční služby velmi odděleně a dáváme se do takových škatulek a systémová rizika nadcházejí právě s interakce mezi těmito jednotlivými škatulemi. A proto si myslíme, že Evropský systém finančního dohledu a to bylo v pozměňovacím návrhu 38, eh, měl eh, zajistit také monitorování eh, těch rizik síťového charakteru, network risks. My monitorujeme, co se děje, dejme tomu, eh, v jednotlivých eh, těch odděleních, ale je třeba eh, detekovat případná systémová rizika tím, že budeme mít širší pohled a jistě se mnou souhlasíte v tom smyslu, že prevence je lepší než léčba, ale k tomu potřebujeme ty správné nástroje. U toho se zastavím, těším se na další spolupráci, až budeme prostě teď, před ná, teď je před námi ten trialog, ale s tím se nedá nic dělat. Jorgen eh, si přeje vzít si slovo, prosím? Ne, ne, ne, děkuji. My předložíme nějaké připomínky eh, eh, z písemné podobě. Teď mám spíš starosti se svou vlastní zprávou. Na to se za chviličku dostane. Ještě někdo si chce vzít slovo? Uh, Eh, budu teď zneužívat svého postavení předsedkyně. Vrátím se k tomu, že opravdu musíme dělat rozdíl mezi těmi eh, věcmi, kde je fér říct to, co říkal Filip, eh, same exposure, same risks, a e, zase jinde, e, když je to systémová instituce, ta rizika mohou být větší. Takže věci jsou systémovější v bance než v nebankovní instituci, v takzvané stínové bance. E, samozřejmě záleží na dalších okolnostech. Zdali je to velké a propojené, tak je to stejné špatně jako u banky. Pokud je to malé a diverzifikované, tak je to zase situace úplně odlišná. To riziko není tak velké. To je skutečně něco na co musíme rovněž myslet eh, a zajistit, aby ty plány pro recovery a resolution byly přiměřené těm institucím, kterých se mají týkat, eh, protože tady skutečně jde o systém charakter. A teď je na řadě Kay, aby to uzavřela. Ano, děkuji já se ještě vyjádřím k tomu, co řekl Filip. To, co není v textu, tak to prostě eh, vnímáme jako tak odlišné od toho, co je, ostatní, eh, co je eh, v tom ostatním textu, že se o tom bude hlasovat samostatně takže e, tady nejde o to, co je kritické či ne, ale co chceme e, přiložit do té zprávy a co ne. A to se rozhodne při hlasování. Některé e, pozměňovací návrhy jsou zase v duchu toho, co jsme již navrhli my a my prostě chceme E, tady jsme předložili to, co nám připadá, že odpovídá tomu celkovému dochu, o tom ostatnímu, o tom ostatním budeme e, rovněž hovořit, ale odděleně. Myslím, že je skutečně zásadní, abychom se spolu eh, shodli v tom smyslu, že tady prostě musíme aplikovat různé nástroje podle eh, toho, o jaké typy problémů jde. Pokud je eh, problém v vedení banky, tak to bude úplně jiný soubor nástrojů, než v případě, že se bude jednat o jiné téma. A je to na tém příslušném orgánu Resolution Authority, který to bude muset muset eh, rozhodnout. Eh, presumptive path eh, to je samozřejmě dobrá terminologie, ale je třeba zajistit maximální transparentnost. Dost CCP mi řeklo, že prostě všechno se nedá predikovat, ale hodně věcí ano. Myslím, že můžeme předjímat určité věci a E, já nechci, aby k tomu e, došlo až když už bude pozdě. Takže je třeba hodně věcí e, před připravit. Není to žádná příjemná práce, ale právě na tu přípravu se musíme soustředit. Plná transparentnost, to je podle mě také naprosto zásadní. E, to aktiva e, klientů mohou být součástí spíš e, recovery než resolution, takže my musíme zajistit maximální transparentnost a také schopnost, možnost, aby od toho dalšího, od těch dalších kroků odstoupili, pokud by se jim zdály pro ně vhodné. Takže pak je tady otázka také eh, vyváženosti těch eh, statutů jednotlivých zúčastněných stran při vyjednávání a jakýkoliv typ deviace od běžného pravidla musí samozřejmě znamenat, že se to eh, odhodí na bedra daňových poplatníků. Takže hierarchie třeba definovat. Určitě hodně času strávíme o, hovorem o trigger points, resolution authority, takže dohoda musí nastat, až všichni pochopíme, oč nám skutečně jde a čeho můžeme dosáhnout. Já jsem si jistá, že to můžeme e, v následujících týdnech takto vést a dovést k žádanému cíli. Ostatní pozměňovací návrhy také ještě prode, eh, probereme a poté, co budeme mít za sebou poté, co se rozběhnou tyto diskuze již od příštího týdne, tak nakonec, e, myslím, dospějeme k jakému si kompromisu. Doufejme před 17. říjnem. Doufám, že se nám podaří dodržet e, ten časový harmonogram za předpokladu, že postoupíme ku předu při těch jednáních. Ano, 17. října hlasovat, pokud to půjde, a pak plenárka v listopadu. E, takže čím víc, čím dřív komisi uvědomíme o svých návrzích, tím lépe to pro celé vyznění bude a líbí se mi, že se, se spokojená s tím postojem Presumptive Path. A před námi je teď bod 16 a jde o eh, probrání pozměňovacích návrhů ke zprávě Jurgena Kluteho Eh, chci vám nejprve připomenout, že IMCO eh, podle pravidla 50 eh, je také přidruženo, protože sdílíme pravomoce k některým částem, nemá exkluzivní pravomoc, ale částečnou. Nevím, jestli je tady zpravodajka za IMCO. Ne, ještě ne. Každopádně E, zpravodajka za IMCO předložila e, pozměňovací návrhy přímo v Ekonu. My jsme na e, setkání koordinátorů žádali, abychom toto vnímali jako prioritu a, zahá a rychle to vyřídili, protože jedině tak se nám podaří e, toto vyřešit za tohoto volebního, volebního období. A nechceme začít jedna, e, nějaké mm, rozbroje s IMKO ohledně pravomocí, Eh, chceme to všechno včas probrat. Oni teď říkají v IMCO, že nemohou hlasovat dřív než 27. nebo 28. listopadu, i když mají jednání již 4. a 5. listopadu. Já musím říct, že to, že chce IMKO hlasovat až koncem listopadu, to nám připadá nepřijatelné vzhledem k tomu, že jsme se shodli předtím na to, že to, nad tím, že to všechno eh, budeme snažit se řešit co nejdříve. Eh, tady si myslím, že nám Imko trochu háže eh, písek do eh, kol. Doufáme, že se nám podaří je přesvědčit, aby hlasovali trochu dřív a abychom my mohli skutečně, tak jak jsme si to naplánovali, hlasovat 14. listopadu. Pokud máte někdo nějaký vliv ve výboru Imko, tak prosím ho uplatněte a Eh, řekněte jim, že bychom rádi, aby toto všechno bylo korunováno úspěchem. Ten je ohrožen, pokud IMKO nezmění názor na to, kdy bude hlasovat. Jürgen. Děkuji. Máme tady překvapivý počet pozměňovacích návrhů na eh, takovouhle zprávu. Eh, jich 734 tady ke směrnici o platebních účtech a musíme to trošku eh, zrelativizovat, zrelativizovat jejich tady celou, eh, celá řada podobných ke konkrétním věcem, takže eh, nominálně to zase není tak hrozné a myslím si, že je to do značné míry zvládnutelné. Ale myslím si, že je to známka toho, že práci na této věci Ekon bere vážně a hledá řešení, které bude dobré jak pro poskytovatele platebních služeb, tak pro jejich uživatele. To znamená pro spotřebitele i pro eh, maloobchod, veřejnou zprávu a další eh, zákazníky bankovního sektoru. A samozřejmě řešení, která tady chceme vypracovat, musí samozřejmě fungovat ve všech členských státech. A proto si myslím, že stojí za přivítání, že kromě stínových eh, zpravodajů eh, se eh, do toho zapojila celá řada dalších kolegů, protože v řadě zemích používání platebních účtů a jeho specifika musí být zohledněna. A Werner Langer má pravdu, když v tom rozporu včera poukázal na to, že jsou tady eh, kulturní eh, rozdíly při zacházení s hotovostí, ale nejde jenom o to. A také poukázal na to, že nemůže jde o to eh, vnutit spotřebitelům účet. O to tady nejde, ale chci zdůraznit, eh, že eh, tohle není směrnice, kdyby měli mít zákazníci povinnost zřídit si účet, ale jde o to, že občané, kteří chtějí účet, měli, přístup, měli právo na přístup ke kontu také eh, pokud jde o související směrnici, eh, tak ta by eh, měla se držet tří základních zásad, které bychom neměli ztrácet ze zřetele. Než nechám slovo stínovým zpravodajům, tak bych ještě jednou rád připomněl tyto zásady. Myslím si, že jednotlivé pozměňovací návrhy víceméně doplňují tyto. Za prvé, Eh, směrnice o platebních účtech nám musí eh, pomoci udělat eh, krok směrem k vnitřnímu trhu u platebních účtů. Stávající roztříštění může být výmluvou pro, nebo nemůže být výmluvou pro žádné, žádné kroky. Právě protože je ten trh roztříštěný, musíme se snažit jej do překonat pokud eh, chceme eh, vážně brát eh, volný pohyb pracovníků, tak nemůže být problém si otevřít konto v Británii a v zemi původu si zavřít staré konto. Ovšem eh, nejenom eh, bezdomovci, ale předlužení mají stále větší problém s otevřením konta, ale i eh, lidé na volné noze, uchazeči nebo prostě podnik osoby samostatně výdělečně činné, kteří si chtějí vytvořit kontovce zahraničí. I studenti mývají nezřídka problémy s tímto. Potřeby těchto občanů komise zohlednila, bychom to jako poslanci neměli v zásadě spochybňovat. To je první věc. Dru, druhá. Měli bychom um, se zaměřit směrem dopředu, uh, protože um, pokud uh, konkurenceschopnost máme zaručit konkurenceschopnost Evropské unie, tak uh, se nesmíme koukat dívat jinam. Eh, poplatky, eh, které si účtují eh, banky v Rumunsku nebo v Hulharsku, jsou tak veliké, že se nedají, mm, nedá to svádět jenom na kulturní specifika. Hospodářský vývoj v dané zemi a v celé EU potom může být ovlivněn touto bariérou. A třetí věc, konkurence Dokud eh, eh, bude mění konta eh, nákladné a riskantní, tak rozhodně tady nebude žádná konkurence mezi platebními účty a tržní hospodářství to potřebuje tak, aby se mohly prosazovat nové, lepší a výhodnější služby. I na straně bank mezi EPP, EFCR a EFD existují pochybnosti Eh, ohledně eh, přeshraničního eh, možnosti měnit účty. Já jsem připraven hovořit o konkrétních překážkách, které opravdu jsou. Například pokud jde o změnu konta napříč měnami, ale pokud chceme opravdu inovace, které prospějou 500 milionů spotřebitelům, tak potřebujeme eh, mít právně jistý, jistou změnu eh, konta i a překonat takové to ehm, evropské, eh, takovou tu, takovou tu evropskou maloměstskost. Hmm. A potom právní nárok na konto. Mm, zpráva z vlastní iniciativy, eh, která zde byla velkou eh, většinou přijata, se vyslovala pro to možnost. Jde o to, že eh, spotřebitelé to budou moci využít až teprve, když už jim někdy byl účet otevřen. A to se ještě úplně nevylučuje. Jestli bychom ovšem dávali, nedávali bankám tady možnost odmítat za, dále zákazníky a Ehm, Tohle ehm, by nemělo být, neměla být možnost eh, ty lidi vyhazovat. Měli bychom se zaměřit opravdu na to, jak nestěžovat eh, přístup eh, lidem a jak bankám dát určitou možnost se bránit určitému chování klientů. Komise to pojala to velice úzce a jasně to definovala protože eh, eh, chování nepřijatelné eh, mm, se velice těžko definuje. A v této formě, jak to bylo návrhnuto, je to takové velmi neuchopitelné a komise to tedy musí lépe sformulovat a Neměli bychom eh, tady uhýbat. Potom je tady další věc, která vyvolala velkou pozornost u té třetí části, to znamená ten přístup k základnímu kontu a sice otázka eh, trestního, eh, trestní, trestné činnosti a praní špinavých prostředků. Myslím si, že je třeba se tomu bránit, ano, preventivně. Nicméně jednali jsme s zástupci banka z Německa a tam jsme se opravdu shodli, že praní špinavých peněz můžeme zjistit stejně jenom vždycky zpětně a musíme tomu právně předcházet. A myslím si, že klientela, mm, o kterou nám tady jde, eh, není interes, se, eh, se, se nezajímá o praní špinavých peněz. To už probíhá teď. Ono se to do budoucna eh, bude možná měnit. Ale Myslím si, že nakonec eh, tomu nebudeme mm, předcházet tím, eh, že budeme stěžovat přístup k účtům. Tam jde eh, o nej, vždycky nejdřív o to, aby tady bylo pevné pojezření. A když je zjištěno, tak policie a státní zastupitelství musí zasáhnout. A potom je to konto uzavřeno. To není věc té banky. Čili když je odhaleno praní špinavých peněz, tak do toho vstupují orgány v trest, činné v trestním řízení. Čili já si myslím, že tam eh, to s tím podezřením je to trošku eh, problematické, s tím momentem podezření. Ale musíme tady eh, si dávat pozor na to, abychom tu směrnici nepřetížili požadavky, protože jinak by to nebylo přívětivé vůči spotřebitelům. Tolik mé připomínky a teď se těším na vaše komentáře. Okay, thank you very much. Dobře, děkuji. Eh, toto je velice zajímavé téma. Sven Langen za EPP, gostínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Chci připomenout eh, odůvodnění komise tohoto návrhu. Není to sociálně politické odůvodnění, ale Týká se vnitřního trhu. Sociální politiku jsme e, zodpovědní pouze subsidi, subsidiárně. Takže se musíme podívat, jak to je, co je relevantní pro vnitřní trh. Komise říká, že 9 eh, spotřebitelů nemá bankovní účet a 25 milionů by si ho rádi otevřeli. Na druhé straně za posledních pět let 16 spotřebitelů pouhých změnilo účet. Takže jaká je potřeba, protože v severní Evropě není mm, potřeba, tam je to mm, pokryto. Je to na jihu a týká se to především dvou členských států, totiž Rumunská, a Bulharska. To jsou e, postižené státy, tam pokrytí účty je relativně malé. Nejprve tedy k podstatě. Eh, za druhé komise navrhuje, je to směrnice, to je správné, eh, aby členské státy zveřejnili seznam bank, které umožňují základní účet mm, s nějakými zvláštními funkcemi a e, takže jednak se to týká otevření konta, jednak změně účtu a jednak jednotné a transparentní poplatky. To jsou tři hlavní body. Zřízení účtu, tam to, toho se týkají moje, pozměňovacích na, eh, moje pozměňovací návrhy a pan Klute navrhuje, aby v každém členském státu se každý mohl mm, otevřít účet, tedy spíše je to tak, že každý eh, si ho měl otevřít eh, ve státě, kde žije nebo kde eh, pracuje a podobně. Nikoli tedy na dovolené ve Španělsku, pak tedy, by, pokud tam žije nebo tam studuje, tak by měl mít právo si tam otevřít účet. Buď má primární nebo sekundární sídlo tam nebo bydliště mnoha, to je navrhováno i v mnoha dalších pozměňovacích návrzích. Tyto podmínky je třeba definovat. Za druhé jsem toho názoru, že nemá smysl říkat, že děláme seznam z minimálně 20 eh, bank, které eh, nabízejí účty. Podle mého názoru bychom mohli každou banku eh, pověřit nebo jí přikázat, aby nabízela základní účty. Eh, Pokud týkalo by se to tedy občanů nebo eh, podniků, eh, kteří by měli bydliště nebo, druho, nebo druhé bydliště v daném členském státě. Dále tady jsem na straně komise, která navrhuje omezenou funkci, ale když by každá banka nabízela účet, pak je to otázka, tady otázka větší konkurenceschopnosti a transparentnosti jako první. Další bod je změna účtu. Budou přesné tedy předpisy, že je mm, právo na základní eh, účet, který je možné vypovědět, pak už se hovořilo o Hm, praní špinavých peněz a tam by bylo možné najít rozumný kompromis. Ale celkově věřím, že bychom neměli s, valičkou, s vaničkou vylívat i dítě. Banky jsou proti, říkají, že je to příliš drahé, jinak, že by to nabízeli. To není ale argument. Musí se popsat ty minimální podmínky, tomu nepotřebujeme žádné velké přenesené pravomoci, což je, by bylo stejně byrokratické motrum, ale můžeme to nechat na členských státech, jak to bude vypadat, když budou splněny základní podmínky dané směrnicí. To je tedy obecný přístup. Nemám k tomu všechny e, návrhy, hm, ale pokud najdeme kompromis tímto směrem, tak budeme mít rozumný základ e, pro povinnost, tedy bank, které se týká ještě sdělení e, komise, e, které vede teda k následnému legislativnímu návrhu. Samozřejmě budou výjimky, zvláštní případy, o tom budeme ještě muset jednat, to nechci ale dnes jasně říci tomu patří například eh, členství ve eh, spříčnictví asociacích bank. Já jsem například členem mm, družstva Raiffeisen, kde je možné si otevřít účet pokud je člověk členem. V Německu jsou tedy banky, které uh, dávají účty jenom svým členům, takže to by byla taková zvláštní, zvláštní případ. Ale uh, je, může to být navázáno také na určitou formu. Tady se podívám na ten pozměňovací návrh 169. Tam se předví, po, eh, předpokládá, že Eh, služby, eh, ten mňušty a tak dále. I získání členství v tomto družstvu by eh, bylo tedy bylo vyňato z tohoto to pravidel. To by bylo správné. My nechceme strukturální změnu hospodářské soutěže. Já nechci zasahovat do hospodářské soutěže, ale chci základní nabídku pro spotřebitele, tak jak to podporují spotřebitelské svazy. Ale současně nechceme vylévat s vaničkou i dítě. Aby nebyla možnost e, si otevřít účet v 28 zemích, ale jasně to navázat na e, bydliště a podobně. Při změně nebo poplatcích více transparentnosti, minimální standardy um, a především analýza a otevřeně je nutné říci, že ten problém je ve dvou členských zemích a v jedné možná kandidátské zemi k Turecku, to ještě není člen. To nás teď ale nemusí zajímat. Když eh, pokud možno rychle najdeme rozumný kompromis ještě za tohoto mandátu, tak musíme mít minimální úpravu, která by pomohla dotčeným osobám, ale nevytvořila další byrokracii. Děkuji. Děkuji za SND Winterkissen. Když jsem se díval na ty pozměňovací návrhy, tak jsem tam viděl cel, celou řadu zajímavých myšlenek. Je tady velký zájem o toto téma. E, myslím, že v těch kompromisech by bylo možné zlepšit návrh komise a já jsem rád, že jsme měli plodnou diskusi o kompromisech a těším se na pokračování dobré spolupráce. Současně myslím, že jsou tři hlavní trendy, které se tady objevují. Jednak perspektiva spotřebitele, která je slabá nebo úplně chybí v těch pozměňovacích návrzích a to není dobře. Myslím, že spousta platebních služeb, poskytovatelů platebních služeb se považují jaksi za nadřazené spotřebitelům. Je tady spousta problémů, překážek. Musíme k tomu přistupovat trošku jinak. Eh, my tady musíme vytvořit legislativu, která bude fungovat zájem spotřebitelů. Čím lepší pro spotřebitele, tím lépe. Myslím, že role spotřebitele musí být posílena. To je jediné, jak dosáhnout pozitivního efektu. Je tady pohyb v rámci EU a my můžeme zlepšit věci tady. Větší konkurence v platebních účtech EU a musíme zajistit, aby se vyloučila exkluzivita bankovního sektoru také je překvapivé, že mnoho lidí si e, jak si volí tak úzkou národní perspektivu. Mnoho těch pozměňovacích návrhů prostě chce rozmělnit perspektivu jednotného trhu a zabránit přeshraničním aktivitám. Tento um, přístup je, že by všechno mělo zůstat na národní úrovni, ale tato legislativa by měla posílit vnitřní trh. Mělo by to být hladce fungující nástroj e, pohybu přes hranice. To je tedy myšlenka. Musíme se také podívat na terminologii platebních účtů. Nemělo by to být příliš složité, mělo by to být jasné a pozitivní a zúraznit pozitivní přeshraniční efekty. jaký Je dobrý důvod toto prosazovat. E, máme systém, který by měl fungovat v Evropě, SEPA. SEPA je přeshraniční systém to je jednoduchá, dobrá myšlenka. Tady řada komplikací pro neevropské země, nicméně je možné je vyřešit. Musíme využít této příležitosti a pomoci vytvoření lépe integrovaného finančního trhu. Je škoda, když se eh, zavíráme do národní perspektivy. To E, není dobré. Za třetí, musíme se podívat, jak snížit poplatky za základní účty. Všichni spotřebitelé by měli e, mít možnost si e, otevřít základní účet. Nikdo by neměl být vyloučen z důvodu poplatku. Eh, já podporuji základní linie komise. Myslím, že eh, je to eh, dobrý přístup, ale je třeba ho v některých aspektech posílit. K transparentnosti poplatků za účty. Mělo by to být jasněji definováno. Především spotřebitel musí mít um, přehled, jaké výdaje se pojí s jejich účtem ve všech formách a také zdanění. Pokud budeme mít informace o všech platebních účtech v jedné zemi, tak to bude velmi důležité pro spotřebitel, by to jednodušší si, lépe, si dobře vybrat. Potřebujeme objektivní srozumitelné podmínky. Pokud mluvíme o e, tom, že jednotlivé členské státy by měly mít možnost tvořit systémy lepší pro spotřebitele než ten základní systém. Dobře, každá země, která by se to přála, by mohla e, mít lepší efektivitu pro spotřebitele, měla by mít tuto možnost, co se týče základních účtů se základními funkcemi, tak to, to systém by měl být ve veřejném zájmu. Všichni poskytovatelé účtu by měli být zodpovědní za zajištění toho, že jejich produkt jejich produkty obsahují základní účet. Musíme e, bránit riziku sociální stigma standardizace, pokud by existoval jenom jeden poskytovatel v každé zemi. Bylo by nešťastné, kdyby eh, spotřebitelé vnímání jako méně atraktivní by museli jít k jedné bance. Měli bychom mít obecné obecná práva a ne, jak se vytvářet nějakou marginalizovanou skupinu společnosti. Pokud bude e, základní platební účet, bude to důležitý příspěvek zlepšení věci. Měl by to být lev, nejlevnější účet, to je logické, to by byl efektivní způsob, jak omezit náklady. Spotřebitelé by neměli platit vysoké poplatky nebo jiné výdaje. No, ta debata v příštích týdnech bude velmi produktivní, je to důležitá legislativa pro poskytovatele účtů, vnitřní trhy spotřebitele. Mnoho klientů má stále problém eh, dostat se k platebním službám za rozumnou cenu. Musíme eh, vytvořit něco, co bude mít přidanou hodnotu. Děkuji. Uh, Děkuji a Filip eh, za Alde. Děkuji. Děkuji. Eh, za liberály bych řekl, že eh, ten návrh, který eh, komise předložila, můžeme do značné míry podpořit. Nejde samozřejmě jenom o omezený počet států, kde se ty problémy vyskytují. Jde samozřejmě o mnohem více. Nejedná se o jenom o Rumunsko nebo Bulhursko nebo nějaké kultury, kde se bankovní účty nepoužívají tolik, protože tam lidé raději platí, raději platí hotovosti. V minulých týdnech například ve Španělsku i v, Ita- a v Itálii, ale dokonce i v Německu se vyskytly problémy v otvírání účtů. A tyhle lidi bychom neměli proto nechat na holičkách. Myslím si, že ten návrh je proto dobrý ze dvou důvodů. Za prvé tady ta sociální a finanční inkluze, tomu musíme věnovat velkou pozornost, to je důležité téma a také musíme počítat s těmi ohledy a se stávající Um, postupy a praktikami v jednotlivých členských státech. Potom uh, tedy vyzývám k subsidiaritě. Na evropské úrovni očekáváme totiž rovné zacházení se všemi občany v uh, Evropě. A sice každý členský stát by měl takový systém uh, vytvořit. Systém, kdy všechny banky budou muset nabízet základní platební účet. Některé banky z toho budou vyjaté eh, a budou platit za to nějakou kompenzaci, mm, nebo že, z toho národní, že to bude poskytovat Národní banka. To prostě eh, eh, k tomu musíme přesvědčit všechny členské státy tak, aby vytvořili nějaký takovýhle systém. A také, pokud hovoříme o sociální a finanční inkluzi, tak tady máme celou řadu kritérií, jako například členské státy, kde eh, eh, si požádáte, tak eh, aby to mohly být jiné členské státy, aby to, aby to šlo snadně. A musíme ale samozřejmě předcházet i těm problémům s podvody, o kterých se tady hovořilo. Myslím si, že Eh, v zásadě tady hovoříme o základní platební eh, účet, ze kterého eh, se mají dát posílat peníze, přijímat na něj peníze a vytahovat peníze z bankomatu. To musí být ty minimální požadavky. Potom je tady druhá vlastnost a ta souvisí s vnitřním trhem. A sice změna účtu přes hranice. Myslím si, že by bylo důležitým krokem vpřed eh, u, pro mobilitu studentů eh, pracujících a dále na vnitřním trhu. A, a, ale myslím si, že musíme postupovat ve dvou fázích. Ten systém SEBA, eh, který jsme představili před několika lety, který teď se rozvíjí, ten musí dostat šanci a proto se podal pozměňovací návrh. Ovšem, Členské státy a banky, které to nechtějí eh, zavádět eh, krátkodobě, mohou požádat eh, komisi o legislativní úpravu té, toho převádění účtů přes hranice. Myslím si, že bude možný nějaký kompromis. Da, dále. Samozřejmě je třeba velká míra transparentnosti a srovnatelnosti. To je v zájmu spotřebitelů, eh, pokud tady hovoříme o, o určité ta harmonizaci v eh, eh, terminologie a dalších a, a poplatků. Mm, nemusíme to regulovat do poslední tečky, stačí, když stanovíme několik, několik obecných principů, které budou jasné, ale také stručné, abychom mm, banky a další ústavy příliš nepřetížili byrokracií. Čili eh, struč, eh, stručně je to důležitý návrh, návrh, který se týká všech evropských občanů, nejenom těch eh, z těch jednoho nebo dvou členských států nebo budoucích států. A musíme toto podporovat do budoucna a budu se těšit na budoucí debatu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A teď za zelené, Sven. Řík Tady mám zelené e, před ECR, tak nevím. Můj dojem je takový, že když jsme e, stínovými zpravodaji e, Kamal a já, tak on vždycky hovoří po mně. Nevím, čím to je. E, pouze dvě věci. Takže um, Takže nejdřív bych rád zdůraznil, že tady jsme měli prostě podporu napříč stranami. E, je to výsledek společné iniciativy parlamentu, je to prostě eh, výsledek eh, určitých kroků. A eh, pak je tady také otázka toho celého procesu. To mi dělá trochu hlavu. Nevím, jestli rada na tom pracuje. Pokud je čas, tak by mě docela zajímalo, co by nám k tomu mohla říct komise, případně zástupce rady, je-li přítomen. Je to docela zbytečné tady se snažit, když by to nevedlo ke skutečným výsledkům. Vidím to tak, že problém se vlastně týká e, celé řady témat a všechny mají jedno společné e, a to, že e, se silně týkají spotřebitelů. A teď jde o to, abychom někam dospěli. Takhle to není příliš dobré. Druhá poznámka se týká právního základu a k čemu se toto má odvolávat. A teď, se přesu, teď budu hovořit německy. Ich muss erst mal sagen, ja, ich spreche. Já musím, eh, já a rád mluvím německy. Eh, nejdříve bych řekl, že mě těší, těší mě, eh, že jsme se zase tady dostali ke společnému východisku. Když jste ještě nebyl zpravodajem, tak se se k tomu stavěli velice odmítavě a říkali jste, Eh, že se do toho nechcete vměšovat, subsidiarita, a, takže jsem rád, že jsme se zase dostali eh, eh, tady na společnou loď a mm, že vás, se vás taky dotýká, že nejslabší ve společnosti vůbec nemají přístup k něčemu takovému. A pokud je o harmonizaci vnitřního trhu, je tady třeba vysoká úroveň ochrany podle článku 114 a přesně to, o to se tady eh, komise snaží. A eh, to v principu je tedy správný postup. Ovšem, eh, akorát mě udivuje, že na některých místech u celého toho návrhu tahle vysoká ochrana úroveň je svým způsobem spochybňována. To se tady tahne celým tím a při vyjednávání o kompromisech o tom ještě budeme jednat. U článku 3 to znamená, do jaké míry by měly ty eh, ceny být transparentní. Tady máme návrhy nejenom u základního eh, konta, ale i u eh, změn konta. Článek 3 u různých kolegů od EPP, ALDE a ECR. Oslavení předpisů o transparentnosti. Totež u otázky poplatku do eh, jaké míry eh, tedy eh, by měly být přenášeny. To, tady jsou také návrhy na oslabení jak to musí být všechno rozdělené do jednotlivých položek. Komise udělala návrh, aby ty s na ty eh, srovnávací stránky, které budou srovnávat eh, jenom ceny. To se ale budou srovnávat jablka a hrušky. Mm, banka, která nabrhuje, eh, navrhuje nabízí dobré jenom, jenom tedy online služby, se tady srovnává s bankou, která má filiálky a spoustu bankomatů, takže pozor je třeba, aby i jiná kritéria u takovýchto srovnávacích portálu eh, se musela zohledňovat, protože jinak tady bude eh, akorát eh, závod o to nejlevnější konto a to určitě není v zájmu bankovního sektoru. Potom další věc. Kdo by všechno tohle měl takové konto nabízet? mi pro mě nepochopitelné, že komise tady eh, říká, že eh, to stačí, aby to navízela jedna jediná banka. Já si myslím, že to eh, mm, zkresluje soutěž, protože když mám obtížné zákazníky a nechám jenom jednomu poskytovatele a ostatní jsou toho zproštění, tak to já nechápu. V Německu samozřejmě v řadě spolkových zemí mm, máme povinnost pro spořitelny, a proto já podporuji eh, eh, Werner Langena, protože tady jsou obtížné skupiny spotřebitelů a, a ty náklady by měly nést všichni a nejenom někteří. A potom taky eh, ten zpravodaj tedy se k tomu přiklonil, že by toto měli, prosím, nabízet všichni. A kdo má dostat ten přístup? A tady je Filip Debakr. A mám pravdu, že to není jenom u, e, tedy v Rumunsku a Bulharsku, ale při překročení hranice u mnoha. E, v Německu také spousta uprchlíků ten přístup fakticky nemá. A proto je pro nás důležité, aby ten pojem, e, ten, a sice ten legal resident, čili aby sloužil k tomu, že eh, ti lidé, kteří eh, potřebují bankovní konto a nejsou ještě v stavu eh, tedy toho plnoprávného obyvatele, aby jej už mohli dostat. A potom ještě otázka pro špinavých peněz. Jirgene, Všichni se tady eh, prakticky vždycky shodneme, ale mám ten pocit, že ten liberalismus už tady nasáváš příliš mnoho. Samozřejmě, samozřejmě, eh, ty povinnosti eh, bránit eh, praní špinavých peněz eh, se netýká jenom policie a státního zastupitelství, ale i eh, u bank je tady povinnost kontrolovat identitu a já si myslím, že bychom se měli tady obrátit na příslušné státní organizace na transparenci a tak dále. Zrovna se bavíme ohledně rozšíření nějakého registru v řadě oblastí a musíme vydávat velmi pozor na to, aby ta odpovědnost se nepřenesla jenom na úřady, ale eh, aby i v momentě, kdy se dělají obchody, aby se eh, kontrolní eh, úkoly a povinnost ručení také přenášela na ty úvěrové instituce. A abychom se tady mm, nedrželi jenom argumentům, které tomu chtějí zabránit. Čili já si myslím, že bychom tady měli eh, co nejrychleji dojít k výsledku, aby eh, rada nenašla žádné záminky eh, to neuzavřít v příslušném období, tedy v tomto období ještě. Každopádně v tomto legislativním období bychom to rádi uzavřeli, protože si myslím, že občané by měli také vidět symbol, že pravidla pro finanční trh se netýkají jenom stability finančního trhu, ale také eh, sociálního, sociální inkluze tady v tomto případě. A proto si myslím, že teď bychom to měli uzavřít, tuto věc, a to je možná eh, důležitější než jaké eh, různice v drobných záležitostech. Děkuji. A teď Sajet. Děkuji, paní předsedkyně. Celá řada témat už tady byla zmíněna kolegy. Samozřejmě transparentnost a srovnatelnost poplatků, to je třeba vyjasnit. A mám ještě jednu obavu. A to je situace, kdy dejme tomu pošlu někomu 90 eur a pak dejme tomu, se to zvýší na 100 eur při cestě zpátek, na zpátek prostě jsou tady různé kultury, co se poplatků týče a je třeba být velice obezřetný právě ty poplatky. To je třeba řešit na národní úrovni, nesnad se vyhýbat evropskému řešení, ale pozor na terminologii, ta se může doslyšet. A teď změna eh, účtu. Tady eh, si eh, souhlasím s tím, co řekli kolegové z EPP a ALDE kde je ta poptávka? E, poptávka je tam, kde je člověk mobilní, e, e, tak chce mít prostě bankovní účet v té další zemi. Jistě jsou tady poplatky a náklady v Spojeném království, tam je možné ten, ta změna provést okamžitě. Já jsem před nějakými 20 lety pracoval v bankovním sektoru a tam Eh, se to vlastně také řešilo poměrně rychle, takže kumulativní faktor při změně systému to může někdy hrát zápornou roli, ale pozor na poptávku zjistit, kde je, pokud se otevírá účet. Myslím, že to je spíš otázka ne změny z účtu z jedné země do druhé, ale otevírání účtu v dalších státech, protože to je důsledek mobility. Eh, pan Klus eh, by mohl být eh, skutečným hrdinou, protože si může člověk otevřít 28, by mohl otevřít 28 účtů v jednotlivých členských státech. Já vím, že to není úmysl pana kolegy, ale je to prostě tak, že ten eh, přímý svazek, to spojení s tou zemí, kde si dotyčný chce otevřít účet, je eh, třeba mít. Musíme se na to také dívat eh, prismatem optikou jednotného trhu a otázky efektivnosti. Samozřejmě Eh, já, když platím do jiné eh, banky, tak eh, mě donedávna spoplatňovala převod peněz 9 librami, teď jsou to 4 libry. Tak to je také třeba mít na zřeteli některá část té rozpravy nás vrací zpátky do 70. let minulého století. A pak je tady ještě jedna věc. Můj eh, otec eh, byl přistěhovalcem v 50. letech. Eh, on neměl rád úvěrové karty, neměl rád šeky, byl to člověk, který chtěl mít hotovost. Proč lidé, kteří, nech, kteří chtějí platit v hotovosti, jsou vlastně penalizováni, je jim to v tom zabraňováno. Velice často to prostě je nákladné. Takže já si myslím, eh, proč eh, bychom měli eh, hlavně prostě v těch chudších komunitách zabraňovat lidem, aby platili v hotovosti případně za to byly i penalizovány. Na jedné straně banky kritizujeme, říkáme, že prostě nedávají dobré služby, důvěra v ně klesla a na druhé straně říkáme, Eh, nemáme k vám důvěru, ale chceme, abyste eh, byli tady a sloužili těm nejvíce deprivovaným komunitám. Tam eh, je třeba více konkurence, tam nehovoříme vůbec o technologii. Například eh, Afrika je lídr eh, v těchto eh, moderních bankovních službách. A jak pro tyto komunity zlevnit pravidla či snížit poplatky? Pak je otázka pokud nemáte, eh, pokud nemáte bankovní účet, eh, můžete mít prostě někde uložené peníze na eh, nějaké kartě a pak platit s moderními, pomocí moderních technologií. My vůbec tady vlastně nebereme v úvahu moderní technologie. Skutečně se v té rozpravě vracíme někam do 70. let minulého století. Na to pozor, děkuji za pozornost. Předsedkyně, děkuji. Sampo tady není. Musím vám říct, že všichni se eh, chtějí vyjádřit k tomuto tématu. Další je Astrid Lulik. Řeknu vám, kdo je na seznamu. Astrid, Kasment, dále já, Peter, Kolega Lange čeká, jako kdyby chtěl znovu vstoupit do diskuze, ale to se domluvte s Astrid, teď má slovo ona. Paní předsedkyně, já budu velice stručná, protože ti, kteří hovořili přede mnou, <clears throat> již o všech problémech, zásadních problémech hovořili. Především můj soused, s kterým naprosto souhlasím, nemyslím si, že tady eh, je někdo mezi námi, kdo by se stavěl proti normám v Evropě, proti tomu, aby všichni občané měli přístup k bankovnímu účtu. Ta myšlenka je nepochybně dobrá a já ji naprosto podporuji. Ale E, aby to celé bylo úspěšné a aby bankovní sektor a finanční sektor to všude aplikovali, no tak e, tady bych e, varovala před tím, abychom šli příliš daleko, protože to by nás nemožnilo to, co nám připadá zásadní a důležité a nutné. Takže e, základní bankovní služby. No, e, to může existovat pouze e, v místě, ve státu stáleho pobytu občana či nemůžeme mít tady, před, eh, nemůžeme mít tady pravidlo, které by, dejme tomu, každému dánskému občanovi umožňovalo mít eh, bankovní účet ve všech ostatních členských státech Unie. Já myslím, že to je naprosto neprovoditelné, je to eh, úplně milné mm, opatření. Tady jde o, o přístup k minimálním bankovním službám, který by měl být zajištěn mému sousedovi a dalším kolegům eh, chtěla říct, ano, eh, oni by mohli mít eh, účty ve všech 28 členských státech, protože jsou, dejme tomu, schopni podmínky splnit. Ale když hovoříme o minimálním bankovním účtu, tak zase je třeba toto ponechat členským, teda občanům členských států, protože to je ne, jinak je to neproviditelné a nadbytečné, protože by to samozřejmě sebou neslo také neuvěřitelné další náklady, které by se objevily na bedrech klientů těch bankovních institucí. A souhlasím s Bernem Langem, eh, který říká, že to nemůže být a neměla by být jedna banka v každém členském státu, která by měla tuto povinnost, eh, protože E, to by byla pak banka, která by možná neměla tak úplně dobré renomé, e, protože e, by se jí dostalo přízviska banka chudých a to by možná nebylo úplně dobré. Bylo by to na škodu. Všechny banky by měly poskytovat tuto službu, možnost založení toho základního účtu. A zase v Lucembursku my máme nějakých 160 tisíc přeshraničních eh, eh, lidí eh, a to je, nějak, a to je, a to je obyvatelstvo v počtu já nevím, nějakých 500 tisíc. Já jsem nikdy neslyšela o tom, že by si ten přeshraniční pracovník prostě zakládal účet jinde, zakládá si ho tam, kde platí sociální zabezpečení a tak dále. Pokud jsou tady země, které toto nějakým způsobem upravují eh, jinak, tak nevím. Uh, Ne, Když eh, přijdeš s černými penězi, tak ne, to, to, když s černými penězi, tak nedostaneš nic. No ale je to pravda. Je to pravda. Já bych prostě, řeknu to teď německy. Já bych si přála, aby všechny státy byly tak přísné u vkladu jako Lucembursko, to je ale něco nového, to je novinka. Tak to není nové. Takové nesmysly se nesmí už dále šířit. Je to velice přísně, tam k tomu se přistupuje. No dobře. No, děkuji, Astrid. A... A chci ještě říct, že se mi zdá logické a nutné usnadnit eh, převod eh, účtu z jedné banky do druhé. Někdy se tomu staví celá řada eh, překážek, protože finanční instituce dělají maximum pro to, aby si udrželi své klienty, ale zase tady se musí nejprve ty normy ustavit eh, na národní úrovni eh, eh, je iluzorní si myslet, že nějaká změna uvnitř Unie bude prováděna v tomto směru tak rychle, jako jsou, to, jsou prováděny změny uvnitř státu je třeba vidět, že když formulujeme určité požadavky, tak si musíme uvědomit, že Evropská bankovní, Evropský bankovní trh se skládá prozatím z Eh, vnitrostátních eh, trhů. Němčina. Ještě bych jednou eh, zareagovala na Svena Golda a, a, a k tomu, co on říkal, že tady udělal pan Klute. On říká, že si myslí, že nasál příliš liberalismu. Já si myslím, že kdyby to tak bylo, tak zelení by si měli rozmyslet, jak to, že v Německu dostali méně hlasů než komunisti, tedy d Linke. okay, Astrid, you finished? Yes. Astrid, skončila jste? Dobře. Takže tady se začíná trochu šermovat. A teď další. Já bych eh, navázala na to, co řekla paní Luling, a to je přenositelnost těch účtů. To mě docela zajímá. Eh, tady máme příležitost eh, využít eh, či, či lépe řečeno tlačit na to, aby bylo více využíváno technologií. Eh, tady by mělo být poměrně jednoduché změnit eh, účet uvnitř státu. Lidé to dělají. Chtěla bych se zeptat komise, zdali bude eh, zadávat nějakou eh, studii proveditelnosti ohledně přenositelnosti bankovních eh, účtů. Zatím to možná není tak snadné, ale do budoucna nepochybně bude. Další věc, když hovoříme o těch platebních účtech, nebudu vás eh, unavovat svou nedávnou zkušeností eh, za kládáním eh, účtu pro dítěte. To nebylo moc dobré, ale právě v této oblasti si myslím, že je třeba provést určitá šetření to je totiž eh, mimochodem jedna z nejcitlivějších a nejzranitelnějších kategorií eh, klientů, rovněž eh, seniori jsou na tom podobně. A k Credit Unions tady si myslím, že já jsem e, také e, členem takovéto unie. Je to lokální e, instituce, je malá a dělá dobrou práci, takže tady myslím, že bychom to neměli nějak ohmezovat. Děkuji, Astrid. Nyní už je mi jasné, proč pan Zemřel byl koaliční jednání z zelenými. Eh, eh, možná to souvisí s, tí, s, s těmi důvody, které jste si to. A mm, na straně eh, levice bych byl velmi opatrný. Kdybych byl levice, byl bych velmi opatrný. Mm, já jsem také na seznamu, protože jsem dala pozměňovací návrhy, také mě, já mám, mě, mě zajímá, jak si možnost si dopředu založit účet v jiné zemi dříve, než se tam nastěhuji. Jeden z mojich synů to dělal ehm, v sobotu, protože začíná pracovat v Irsku a je to skutečně eh, rozčilující, pokud to není snadné. Ale musí tam být jasně prokazatelná vazba, že tam budete zaměstnáni nebo tam budete žít, takže to musí být prokazatelné, aby, eh, že tedy eh, také plníte povinnosti ohledně praní špinavých peněz, takže to je obecné, platí nejenom pro základní účty. Pokud omezíme na alespoň jednoho poskytovatele, tak ten poskytovatel musí být dostatečně velký, aby kdekoliv jste v členském státě, by spotřebitel měl přístup k tomu. Nemá cenu určit jednoho poskytovatele, který pak by eh, byl obtížně dostupný. Nejsem si jistá, že eh, tedy neřekneme, že všechny banky to musí, ale pokud ne, tak musí být nějaká kritéria toho, co eh, představuje tedy dostatečnou službu. Myslím, že je to dobrá možnost tam dát něco o e, vzdělávání, zvyšování povědomí spotřebitele, protože jedna věc je otevřít si účet a druhá věc, že lidé musí vědět, jak to používat. Jeden e, takový podvod, kterého jsem byla svědkem, že podepíšete nějaký šek a pak to můžete e, Mm, proplatit jako jménem někoho jiného a to trvalo nějakou dobu, než se to vyřešilo. Takže kdo, jak si lidem řekne, co mohou dělat se šekem nebo s jinými nástroji, pokud nejsou eh, z prostředí, kde by účty jsou běžná věc v rodině. Moje vlastní zkušenost, moje matka eh, eh, mi o tom, to, o tom to říkala, ne co se týče transparentnosti a srovnatelnosti poplatku, musíme být flexibilní. Nevidím, proč bychom neměli umožnit srovnávání s produkty z jiných sektorů, ehm, aby to bylo čistě omezeno, to by byl problém Dále nevím, zda chci předepisovat tu, tu podobu webových stránek. Nevidím důvod, proč bychom to měli předepisovat členským státům. Pokud to bude existovat, bude to akreditované a funkční, tak bychom měli definovat funkce, ne způsob, jakým se to bude poskytovat. Pokud to tedy prokazatelně bude kvalitní. Mě vždy uh, zajímají případy křížové dotace v mm, bankovnictví, když si um, koupíte balíček eh, nebo něco dostanete, když eh, si něco, mm, jak si koupíte, tak dostanete zdarma účet. Buď to platí ti, kteří dostanou obrovské poplatky Eh, pokud eh, přečerpají trošičku, anebo malé podniky, které se to nedokáží eh, prosadit nějaké lepší podmínky. To jsme dělali v, nebo jsme upozorňovali v poslední směrnici o službách a mm, myslím, že malé podniky často dostávají špatné podmínky, protože splatí třeba za privátní bankovnictví pro jednotlivce. Samozřejmě více eh, když se to týká více lidí. Mě, já si myslím, že byste člověk měl platit tedy za to, co používá, neměl byste to dotovat někdo jiné. Jak si jedna věc je, když stát něco dotuje, to je něco jiného. Dále, když Eh, změny mezi členskými státy, to eh, přecházení k jiným účtům, tam to by mělo zůstat. Členské státy by měly mít možnost na tom stavět. A poslední bod. Toto je směrnice a pokud je potřeba další informace o tom, jak členské státy věci transponují, tak chci tam článek, který umožní vyžádat si tyto věci. To je standardní požadavek v finančních službách. Není to omezeno čistě na finanční služby vzhledem k roli Hmm. hmm. Eh, jak si kontroly toho, co, zda se věci dělají, dějí legálně. Dále no, je eh, Peter Zimmer jako další na seznamu. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám další příspěvek k takové vnitroněmecké diskusi, když jsem to nechtěl udělat. Mm, Jürgen Klute je, nyní má jaksi neoliberální myšlenky a eh, jako kdyby si chtěl otevřít 28 účtů v 28 zemích. Já nevím, proč někdo by to chtěl dělat. To se mi zdá přehnaný problém, který ve skutečnosti neexistuje. E, praní špinavých peněz přes základní účet s minimální funkčností, to skutečně myslím, že to se to, to, to ti dotyční dělají líp. E, na to nepotřebují základní účty. To je diskuse, která vede jenom k tomu, že e, se to celé zúží. Myslím, že bychom však měli to více otevřít a mm, posílit ty prvky vnitřního trhu a dbát na to, aby co nejvíc lidí mělo ten přístup. A nejenom ti, kteří mají sídlo v jednom členském zetě, nejenom ti, co přecházejí hranice, třeba, eh, ale také lidé, kteří nemají bydliště, když jak se mohou dostat z toho začarovaného kruzu, když nemají bydliště, nemůžou mít účet a tak dále. I ti by měli mít možnost si otevřít základní účet. Dále lidé, kteří se dočasně zdržují v členském, jiné členské zemi a neví, zda to bude přechodné, nebo že se mm, tam mm, třeba usadí, že hledají práci třeba. E, trhy práce jsou různé. V Německu je třeba snadné najít práci, relativně jinde ne. E, lidé přicházejí do Německa, hledají práci, neví, jestli tam zůstanou tři měsíce nebo celý život. I ti by měli mít možnost si tam otevřít základní účet na vnitřním trhu, kde chceme umožnit přístup na jiné trhy práce a podobně, tak to, to myslím, že by byl správný eh, postup, jak si smysl, otevře to více než méně. Eh, nejenom jednotlivé banky by eh, poskytovat tuto nabídky v členských zemích. Eh, dále by nemělo docházet ke stigmatizaci jednotlivých bank jako bank chudých, ale také každá banka není zastoupena všude. Na venkově často jsou to jenom, často jenom jedna banka, ty banky. Uh, takže je mm, vhodné, aby mm, všechny instituce, které mají sídlo v dané zemi, měly povinnost poskytovat to základní konto. E, stručně, co se týče poplatků, tady by měly být horní hranice, to měly by stanovat příslušné orgány zákonem a ne Mm, těm mm, umožňovat eh, těm bankám, aby poplatky jak se odrazovaly ne, nechtěné klienty. Dále ti, kteří budou odmítnuti bankou, tak by měli mít jednoduché možnosti se bránit. Měli bychom jim dát jaksi nárok na to museli by dostat konkrétní důvody odmítnutí a museli by jim poukázány jaksi právní prostředky opravné, které mohou použít. Pokud, jenom pokud e, znají důvod odmítnutí, tak mohou v praxi využít práva se bránit. Okay, thank you. Uh, Jean-Paul Gauzes. Jean-Paul Gauzes. Děkuji, paní předsedkyně. Několik připomínek obecnějších. E, možná, že jdu proti proudu, ale proč ne? Nejdřív chci říct, že je důležité, aby tento text dospěl k nějakému e, konci co nejdříve a pro evropské občany je zásadní, aby viděli, že se dokážeme postarat o problémy, které se jich přímo týkají v té bankovní sféře. A teď ty platební služby. Když jsme hovořili o příslušné směrnici, Eh, a to se dostane na pořadné za pár týdny, eh, tak toto není nic veřejného, to není veřejná služba, to je služba komerční. Tady nemůžeme v této oblasti eh, předpokládat či předstírat, že můžeme tomu odvětví stavovat jakési podmínky, které jdou nad rámec toho, co je možné. Takže to, co umožní e, sociální inkluzi, je legitimní a nutné a já s tím vším souhlasím, včetně toho, aby ten základní účet byl zdarma. To je jedna věc, ale při této diskuzi se musíme vyvarovat toho, abychom tady zvyšovali určitá omezení, E, a náklady paralelně, takže e, budeme hodně hovořit a nic z toho nebude. Chci něco připomenout. Když se jednalo o implementaci SEPA, Eh, tak to bylo mimochodem nákladnější než eh, zavedení eura. To se moc neví. Fakt to bylo dražší, eh, co se týče těch infor, té informatiky a toho všeho kolem v bankách. Všechna aktivita, všechna inovace, to je sympatické, ale je to zároveň nákladné. Takže je potřeba zkontrolovat, zdali je tady vazba a, nějaká, a výhodná vazba mezi náklady a výnosy, aby abychom viděli, jestli máme tlačit na to, aby banky eh, byly přinuceny Eh, umožňovat ty eh, přeshraniční transfery pro mimochodem možná omezený počet zájemců. To je taky další věc. Eh, musíme si zjistit, jak to vlastně je. Přeshraniční pracovníci, studenti a ti, kteří budou pracovat jinde, ty by tu možnost mít měli. A mimochodem já si nemyslím, že by to mělo být až tak obtížné už teď. Nedělejme z jednotlivostí obecné závěry, ale u ostatního si myslím, že je třeba být obezřetný. A Eh, rozumný, abychom tady nezavedli nějaký nafouklý byrokratický systém, který bude mimochodem prostě nákladný a kdo to zaplatí? Klient. Jistě, eh, poplatky by měly být transparentní, mělo by být naprosto jasné, jak je to s těmi dokumenty, ale zároveň eh, ty požadavky musí být rozumné, tak, aby se ty dokumenty nakonec nestaly nečitelnými. A já konstatuji, že každý rok dostávám prostě ty dokumenty, Eh, od banky, kde o těch obecných podmínkách a já se přiznám, že to vůbec nečtu eh, a protože právníci tam prostě znovu a znovu ještě přidávají, aby se zviditelnili, eh, tak výsledkem je, že to člověk nakonec prostě přejde a nečte to. Takže e, já jsem proto, aby se tohleto téma dovedlo k závěru co nejdřív. To ano, ale buďme obezřetní. Soustřeďme se na ty zásadní věci, e, na to, co se týká sociálního začlenování, co se týče přirozené normální mobility na vnitřním trhu a ne e, nad rámec toho, co pak třeba potraviny jsou zásadní a chceme v restauraci radci, aby předvedli jídelníček menu v 24 jazycích Evropské unie, to si nemyslím. Buďme trochu rozumní u těch bankovních účtů, i když samozřejmě dnes je to příjemné eh, si do, bankech, do bank eh, trefovat eh, a útočit na ně. Dali jsme jim peníze, říká se tak, ať něco předvedou, ale i tak buďme rozumní v těch svých požadavcích. Já to eh, musím říct, eh, sleduji eh, se sympatickým uchem to, co říkáte. Velet se chtěl ještě vrátit k tomu, co říkal? Ano, velice stručně k té otázce, že to není jenom otázka Bulharska a Rumunska. V šesti zemích v Belgii, v Dánsku, Francii, eh, v Nizozemsku, Itálii a Švédsku. Už máme podobnou eh, úpravu a v Itálii 6,2 milionů lidí nemá eh, bankovní účet. Čili to je otázka mentality, je nikdo nemůže nutit, ale pořád je to dost o nějakých 10, milion, 10%, zatímco v Rumunsku 40% a v, Bulharsku milionů a to je 60% lidí. Čili jako já jsem to nechtěl tady e, eh, probírat po zemích, ale e, ty národní úpravy e, samozřejmě vám nemůžou zabránit, e, abyste si to e, konto neotevřeli, když ho nechcete. Čili já tady podporuji ten návrh, aby každá banka musela nabízet základní účet a všechny formy diskriminace, které Eh, tedy z mého pohledu jsou nepřijatelné, jsou proti lidské důstojnosti a neodpovídají eh, chartě Evropské eh, unie. Například v Turecku dlouho bylo označení v pasu pro některé národnostní skupiny a náboženskou příslušnost. To znamená, že v bance už viděli, k jaké skupině patříte a mohli vás kvůli tomu šikanovat. Z německých eh, dějin vím, že v těch, v těch nejtemnějších eh, hodinách to začalo eh, označením. Jedna zahlazená skupina takhle byla označována. A také u příjemců sociálních dávek byla, eh, bylo zvláštní číslo u účtu a ten, kdo to věděl, ono to nebylo zřetelné, věděl, že eh, to posílá příjemci sociálních dávek. No tak proto eh, jsem rozhodně proto, aby to všechno bylo univerzální, pro všechny stejné. Já nevím, jestli tohle bylo krátké, ale každopádně máme tady stručnou, eh, stručnou brožurku. Teď dám eh, eh, slovo, slovo zpravodaji za IMKO, který právě přišel. My už to samozřejmě projednáváme další dobu, ale vy také podáváte pozici návrhy přímo na ikonu. Já oznamenuji, já jsem oznamoval na začátek, když jste tady nebyl že tady máme trošku problém, jsem říkala, s harmonogramem, že pokud nebudeme hlasovat Eh, do konce eh, listopadu, tak eh, by padnul náš plán to zvládnout v tomto volebním období. Takže prosím koordinátory aby, a frakce, aby si to vzali k srdci aby opravdu všichni mohli hlasovat 4. 5. listopadu, protože realisticky řečeno nebylo třeba čekat na konferenci předsedů a její rozhodnutí aby se začali pracovat, takže eh, musíme eh, opravdu i jednat, protože nebudeme-li, tak to bude až v příštím období a mm, pro nás to bude neúspěch. Okay. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Mně líto, když konference předsedů postupuje tak pomalu a trvá jí tak dlouho rozhodnout. V našem případě je běžné, eh, v našem výboru je běžné, že se začne pracovat, jakmile eh, máme oficiálně svolení to učinit. Já už jsem se pokusila to eh, změnit, ale většina koordinátorů to prostě vidí jinak. Takže situace je bohužel taková, jakou ji teď máme. Překlad mé zprávy bude k dispozici teprve 4. listopadu. Musím se ještě podívat a proto 5. listopadu nebudeme schopni hlasovat. To prostě jednoduše nejde, protože kolegové podle článku 5 tedy postupují a nemůžu dovolit, aby neměli e, prostor po podání e, pozměňovacích návrhů. I když jsem to pro rychlost napsala anglicky tu zprávu, tak tohle musím zohlednit. Takže zítra na IMKU, eh, na koordinátorech o tom budeme mluvit, ale já se obávám, že to nebude možné jinak než 28. Eh, v listopadu eh, na IMKO. To je mi opravdu líto. A není to v naší kompetenci, ale je to ten postup, který tady v parlamentu máme. pokud jde o rozhodování konference předsedů. Pokud jde o obsah, tak my jsme eh, výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a tyhle dvě věci nám leží na srdci. Samozřejmě eh, důraz jsme pokládali na to, abychom vytvořili eh, společný trh nejenom pro podniky, ale i pro občany a aby oni opravdu mohli všechny ty výhody eh, vnitřního trhu eh, užívat eh, všude, včetně tedy vlastníků, tedy vlastnictví konta jednotného. A mm, my se tedy také staráme o to, aby změna konta byla možná přes hranice v Evropské unii co nejjednodušeji. tak jak je to jednoduché uvnitř členského státu. Potom to, co říkal Petr Simon, a to bych chtěla zcela podpořit, jde o celou eh, řadu eh, různých eh, případů. Jde o bezdomovce, kteří nemají žádnou adresu a proto je těžké, aby dostali bankovní účet, když by ho chtěli třeba, a potom jsou tady občané eh, Bulharská a Rumunska, kteří často nemají šanci, protože žijí na venkově a tam prostě a jednoduše není žádné místo, ve kterém by si člověk vůbec mohl uh, otevřít konto. To je tam interní problém, ale samozřejmě díky novým komunikačním prostředkům, které teď máme k dispozici, by to možné bylo. nebo eh, v rámci těch 20 let vnitřního trhu, se, eh, které jsme loni si připomínali, eh, se ukázalo, že studenti na Erasmu mývají problém. Oni chtějí v nájemní smlouvu a potom se ukáže, že to nejde bez bankovního účtu a potom ti mladí lidé se obrátí na banku a oni vám řeknou, no podívejte se, pokud tady nemáte žádnou adresu, nedostanete účet. A to není zkušenost, kterou <laughs> chci nabídnout mladým eh, lidem, kteří jdou studovat na eh, Erasmus. To je eh, prostě ničivé pro image Evropské unie. A proto musíme tohleto opravdu zrušit, takovouhle svobodu diskriminovat. Musíme se postarat o to, aby to opravdu nebylo diskriminační a aby eh, se to netýkalo i jednotlivých bank, ale aby všech eh, bank, eh, která nabízejí soukromé účty. Čili ti, kteří, ty, které nenabízejí účty, tak ty bych vynechala, ale jinak všechny by to měly mít povinnost dělat, protože to si myslím, to, to si myslím že je velice důležité. také tady, tady nebude diskriminace eh, mezi bankami, protože eh, chceme, aby eh, se to nabízelo co nejvýhodněji, aby i ti lidé, kteří nemají příliš peněz, mnoho peněz, dostali šanci to takové konto dostat vidím, že tady nemáme už eh, o mnoho víc času, tak eh, k těm informacím, které jsou nezbytné, aby občané věděli, eh, do čeho se pouštějí, když si otevřou bankovní účet. I to je velice důležité v této souvislosti. Tolik tedy je jenom několik věcí, které jsem také promítal do svých pozměňovacích návrhů. Říkám, snažila jsem se velice rychle pracovat na IMKU, ale také nemohu slíbit žádné divy, pokud jde o harmonogram. Tak uvidíme, jak se nám to podaří eh, vyřešit. Um, I'm going to be inventive. Já eh, teď budu trošičku in, invenční. Vy jste říkala, že 4. Eh, 5. Eh, bude vaše zpráva přeložena. A jak je to s pozměňovacími návrhy? Já jsem tu zprávu bohužel už odevzdala, ale tady ty časy například v parlamentu se nám prodloužily vzhledem k tomu šetření, které tady pořád je a, a překlad pozměňovacích návrhů bude k dispozici 4. Eh, listopadu, ano. A i když já již jsem to odevzdala, takže to je prostě... No prostě nerozumím tomu. A lhůta pro podání pozměňovacích návrhů? Já se omlouvám. Tak ještě jedno, od začátku. Já už jsem odevzdala ten svůj text. 14. Eh, října bude eh, text eh, se návrhu mm, stanoviska projednávat. 16. bude lhuta pro pozměňovací návrhy. 4. května, říká řečnice, bude překlad k dispozici těch pozměňovacích návrhů. A 5. listopadu, říká řečnice, eh, se to bude projednávat a 28. Eh, listopadu se o tom bude hlasovat na výboru. A bohužel mezi tím není žádné zasedání výboru, jinak bych eh, řekla, abychom to urychlili, ale ono to nejde. Okay, so your amendments... Takže vaše pozměňovací návrhy budou k dispozici 4. listopadu. Yes. From all. Yes, that's correct. Yeah. Pozměňovací návrhy od všech. To znamená předtím, než budeme hlasovat. A my jsme příslušný výbor, takže my budeme mít eh, prostě eh, na tom tak, že můžeme hlasovat o vašich eh, pozměňovacích návrzech dřív, než o nich budete hlasovat vy, protože my jsme příslušný výbor. A pokud budete potom hlasovat trochu jinak než my, no tak pak se to bude řešit na trialogu a samozřejmě eh, vy můžete pak předložit eh, další pozměňovací návrhy i na plenárce. To je asi jediný způsob, jak se s tím vypořádat v tom časovém presu, který je. A samozřejmě, kdybyste do té doby, než my budeme hlasovat, už dospěli k nějakým kompromisům, tak je můžeme také předložit. To mi připadá jako efektivní. Eh, pak je také možnost speciálního zasedání ve Štrasburku E, to je prostě něco, e, co už tento výbor e, má za sebou, aby trošičku vyhověl i dalším výborům. Takže takhle to je. A Jürgen se skví v světle a to je vhodná chvíle, když slunce zapadá, aby si vzal slovo a ukončil tuto rozpravu. Dobře, také uh Levicový liberalismus eh, sem nepatří, o tom se bude, můžeme diskutovat jinde. Já chci poděkovat za ty reakce. Ty byly převážně konstruktivní, od nikoho jsem neslyšel, že je proti tomuto záměru komise. Hlavní rozdíl vidím v té otázce, jak dosáhnout rovnováhy mezi evropským eh, rámcem a subsidiaritou. To je hlavní otázka. Ale není to nepřekonatelná překážka. Otázka byrokracie, souhlasím, neměli bychom zvyšovat byrokracii, ale současně je otázka, jak dosáhnout toho přístupu, aby to také nebylo byrokratické. Právě kde jde otázku přístupu, tak tam je celá řada představ a záměrů, které mm, vlastně jsou spíše e, probyrokratické než kritické vůči byrokracii. Takže musíme být opatrní. Mnozí mluvili o těch 28 zemí, takže SAED já nemám vůbec zájem o něco takového, ale dovedu si představit, eh, že by nějaký třeba britský gentleman se eh, o tom, na to uzavíral sásky. Takže vážně, nejde o to, eh, že by se divoce otevíraly účty v 28 zemích, ale když nějaký student nebo migrant Eh, má domovskou zemi a jde do sousední země a potřebuje tam účet, tak nemůže prostě říci, že už má účet ve své zemi, proto v té zemi, kde studuje nebo pracuje, už nemůže dostat základní účet, i když ho potřebuje. Takže to musí být trošku flexibilnější. Ehm, pak by tam byl jaksi automatický vztah k té zemi. Tento návrh, že by tam měl být nějaká vazba na tu zemi, to není problém, ale musí být možnost, že když někdo jde do jiné země, ale ve své zemi původu má ještě e, sídlo, tak může automaticky dostat druhé základní konto. E, to jsou právě ty problémy, které tady e, řešíme. Proto nelze říci prostě, že když máme účet, že když někdo už má účet v Unii, tak to by nešlo. A nebo říci, jak eh, jako to myslela paní eh, Luling, že by mohl eh, mít jenom ve své domovské zemi základní účet, protože pak už by nemohl ani na omezenou dobu jinde mít účet. Takže se to musí nějak jinak formulovat. Ale upřímně řečeno nevidím to jako velký problém to nějak rozumně formulovat. E, poslední věc, ve Štrasburku jsme se sešli. Jean-Paul tam byl pozvaný, dále hm, Sajas Finska řekl, že ve Finsku mzdy se vyplácí, smějí vyplácet jenom přes bankovní účet takový, eh, mm, takovou věc musíme také mít na paměti. V Itálii eh, všechny převody na tisíc euro musí být před účet kvůli braní eh, špinavých peněz, daním a tak dále. Na druhé straně, když stále více účetů je bude potřeba v platebním styku, tak musí mít občan i právo otevřít si účet. To přeci spolu koresponduje. Takže to není jenom sociálně politická otázka, to také, ale také, když ten platební styk je stále více přes účty, tak aby se toho člověk mohl účastnit, tak musí mít i nárok na v účet. Eh, vzhledem k, na eh, Rumunsko a Bulharsko, tam je jistě mm, nízká důvěra v bankovní systém, ale když budou fungovat na vnitřním trhu, tak i ten finanční sektor se musí přizpůsobit tak aby všichni lidé měli důvěru k bankovnímu sektoru všude, jinak se nikdy nedostaneme k nějak k vyváženému nebo harmonizovanému vnitřnímu trhu že myslím, že i jiné aspekty, transparentnost a tak dále jsou důležité. To je tedy můj dojem a to jsem chtěl tomu říci. A poslední poznámka. Já jsem měl minulý týden možnost v sousedním městě eh, se bavit s lidmi, kteří se zabývají bezdomovci, podívat se po tom městě a bylo mi i řečeno, že je řada eh, je, eh, pracujících z východní Evropy, kteří přijíždějí do mm, Německa dlou, delší dobu nemají ubytování. Nejprve bydlí tedy v ubytovně pro bezdomovce několik měsíců, ale pracují. Protože eh, třeba ještě nemají bydlení a podobně. Jsou různé důvody. Ty potřebují ale nutně přístup k účtu. To není sociálně, mm, že by to byla tak sociálně na tom špatně ta skupina, ale jsou to e, pracující, kteří žijí ještě nemají bydliště. Takže i ta formulace toho bydliště musí být opatrně formulována, aby zase lidé nebyli jaksi mm, vylučováni z toho přístupu že myslím, že téměř půl sedmé, takže skončíme. Těším se na další jednání. Děkuji. Děkuji, Jurgené. Já jsem doufala, že skončíme před šestou, ale tato poslední zpráva nás tedy zabavila všechny. Ještě Mm, máme hlasovat co nejdříve a já budu eh, zkoumat alternativní data. Bylo to plánováno 14.10. Budou IMKO pozměňovací návrhy, takže prosím pozor na tu lhůtu a pokračujte na komprom- práci na kompromisech a budeme distribuovat aktuální e, časový harmonogram. Pokud můžete tedy e, e, do toho zasáhnout, tak prosím to udělejte. Příští schůze bude pondělí 30. září ve 3 hodiny. Děkuji vám.